Good morning, colleagues, um, and we can... Dobré dopoledne, kolegové. Eh, budeme začínat eh, bodem 10. Omlouvám se za spoždění. Začneme dnes eh, balíček MFF a nejdříve to bude Fond pro integrovanou zprávu hranic a zejména Eh, nástroje pro finanční podporu hranic a víz. Naší zpravodajku je paní Tania Fajon a poté dám slovo stínovým zpravodajům. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, bude to trošku delší než pět minut, ale doufám, že ne o moc delší, budu hovořit slovinsky. Další kolegové. Máme kontrolovanou oblast v rámci vnitřní hranice. Schengen patří k těm eh, nejhmatatelnějším eh, výsledkem evropské integrace pro občany. Účinné fungování Schengenu eh, musí doprovázet řada politik, pokud se týče přestupu hranic, vízové politiky i finančních opatření, na to, aby tyto politiky byly proveditelné. Schengen na jedné straně pomáhá občanům realizovat eh, jejich právo na svobodný pohyb, mohou se účastnit eh, společného trhu a pohybovat se v rámci evropských hranic. A tato politika se musí realizovat. Eh, v oblasti nástroje pro víza a řízení hranic. Za, na dalších sedm let eh, budeme mít eh, eh, zhruba 10 milionů eur, což je pětinásobek toho, co jsme zde měli dosud. Samozřejmě, že zde máme řadu výzev, které jsou namířeny na podkopávání evropské integrace. Proto zde máme řadu opatření, například eh, integrace pohraničních dat do celoevropské eh, databáze. Máme nový systém ES a EPS. Eh, stále ještě nemáme úplnou důvěru v tato opatření. Mnohé členské země trvají na tom, aby si nadále eh, střežili své hranice, ač k tomu není důvod. No, zejména se to eh, týká členských zemí, eh, kde je na vzestupu populismus a kde tedy vlády jsou tvořené populisty, což je zhruba v polovině státu dneska. Smysl této integrované politiky v oblasti víz a hranic a ostravy hranic potřebujeme řadu opatření tak, aby Evropská unie byla dostatečně chráněna a zároveň, aby eh, fungovaly naše svobody. Eh, zde se soustředujeme spíše na bezpečnost a méně na lepší řízení migračních toků, eh, případně usnadnění přestupu hranic pro ty, kteří je přestupují eh, v dobré vůli, v dobré míře a nepředstavují eh, bezpečnostní riziko. <clears throat> Nicméně vizová politika je důležitá eh, také z hlediska ekonomického rozvoje, čili i tady je třeba financovat příslušná opatření, Eh, aby bylo možné opatření realizovat. Pokud se týče implementace politik a opatření Evropské unie, je jasné, že je třeba respektovat základní práva a svobody. Já eh, tento bod rozvádím eh, ve své zprávě. Máme dneska nové technologie, takže já bych tady eh, de facto eh, posilovala trošku ten aspekt porušování důvěrnosti dat, která se musí poskytovat. Snažíme se také zabránit eh, možné diskriminaci a chránit ty nejzranitelnější. Členské státy mohou používat tyto prostředky k financování opatření na, vlastní, na vnější hranici, ale také na hranici námořní. Tady je třeba zmínit také záchranné mise na moři, kde je třeba, aby se respektoval eh, mezinárodní právo a další eh, principy. Eh, v podstatě naše ochranná opatření nesmí porušovat mezinárodní právo. Chceme financovat také určitá opatření v těch tzv. hotspotech. Dále, pokud se týče postupů na hranicích, členské země musí vždy respektovat práva vyplývající eh, z nároku těch, kteří eh, potřebují ochranu a to se týká zejména eh, slabých, jako jsou děti. Ovšem, jak říkám, je třeba usnadňovat situaci těm, kteří legálně a v dobré víře přestupují hranice, což platí také pro Středomoří. V duchu rezoluce Evropského parlamentu by měl tento instrument financovat také opatření členských zemí k tom, aby se eh, rozšířoval širší celoevropský systém humanitárních víz. To znamená eh, budování vyloďovacích eh, center a vhodných řešení v podstatě je třeba e, uskutečňovat to, e, o čem hovoříme. A e, vhodným opatřením zde jsou humanitární víza. Pokud se týče opatření ve třetích zemích, tak tady musíme být opatrní, nicméně máme přesto mnoho mechanismů, které lze uplatňovat. Ovšem je třeba ta opatření uplatňovat citlivě a mít příslušné pojistky. Klíčovým faktorem je eh, řádný dohled nad eh, uskutečňováním těchto opatření, včetně demokratické kontroly. Tyto programy musí být eh, prováděny za účasti parlamentu. Dále je třeba zapojovat také občanskou společnost a všechny regionální orgány. Děkuji vám za pozornost a já se každopádně eh, těším na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji a komisí. Děkuji, Tania. A nyní Carlos Coelho za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, Tani Fajn za odvednou práci. Těšíme se na spolupráci s vámi <clears throat> na tomto tématu. EPP bude předkládat pozměňovací návrhy, eh, které reflektují naší eh, pozici. Já mám všem tyto důležité obavy. <clears throat> Nemyslíme si, že bychom měli počítat s financemi pro něco, co neexistuje, ani to neplánujeme. Tania asi také souhlasí, protože de facto škrtá veškeré zmínky o novém informačním systémem. Naopak prostředky, které zde máme, by měly podporovat stávající systémy, které se vlastně už osvědčily případně už se na ní pracuje. A ve stejném duchu, proč bychom měli zde mít peníze pro evropská humanitární víza? My je nemůžeme vnutit členským zemím. My jako parlament nemůžeme souhlasit eh, souhlasit s podporou tohoto instrumentu a přesto chceme připravit pro toto peníze? To je zvláštní. Dále <clears throat> potřebujeme holistický přístup. To znamená vzít v úvahu všechny eh, globální řešení a globální výzvy. To všem neznamená, <clears throat> že bychom měli směšovat eh, finanční instrumenty. Azylový fond by měl pokrývat to, co se týká azylových otázek a také máme hraniční eh, otázky a ty by měly být zase ve zvláštním fondu. Eh, čili směšovat to není dobře a v podstatě to ani není možné podle finančního nařízení. Ano, děkuji za vaši práci a těším se na další práci na, te, na tomto tématu s vámi. Děkuji. Eh, pan Wistson za ECR. Děkuji. Pane předsedo, chci poděkovat paní zpravodajce za eh, tuto zprávu, ale obávám se, že EKR se k věci staví velmi odlišně. Eh, domníváme se, že eh, není dobře vycházet z předpokladu, že Eh, většina lidí přestupující naše hranice přestupuje v dobré víře a nepředstavují eh, riziko. To neodpovídá skutečnosti. Eh, tento přístup je velmi nebezpečný a nerealistický. Tam, kde v pozměňovací 3 paní zpravodajka se snaží oddělit přestupování hranic od svobodného pohybu uvnitř těchto hranic. Možná, že by to měl nějak vysvětlit, protože pokud vím, tak eh, svoboda pohybu uvnitř hranic samozřejmě souvisí s bezpečnou hranicí vnější. Další věc je otázka eh, různého zařízení, které bychom měli financovat a které de facto je možné používat, jak píše, eh, také na hranici. Eh, a tím nevím, jestli posílíme efektivnost fondu. Eh, také pokud se týče humanitárních víz a implementace budoucích systémů, systému, systému Eh, humanitárních víz, tak tomu se stavíme tak, jak právě vysvětlil eh, stínový zpravodaj EPP. Čili z těchto a dalších důvodů eh, je jasné, že naše skupina se k tomu bude stavět de facto jinak a <clears throat> v opozici k tomu, co říká paní zpravodajka. Druhým cílem je eh, podporovat eh, společnou vízovou politiku a usnadňovat legitimní cestování. Tady eh, to by měl být primární cíl této zprávy a de facto měli bychom takto také omezovat migrační a bezpečnostní rizika. Zásadní pro dosažení cílu tohoto nařízení je Eh, jsou vztahy eh, se třemi zeměmi. Nejenom bychom se měli zabývat monitorováním, detekcí, sledováním, eh, prevencí a zachycování nelegálních přechodů hranic. <clears throat> Měli bychom tady také mít regionální vyloďovací platformy, jak de facto to už v červnu rozhodla rada. Bodo do zazelené. Děkuji. Eh, já chci poděkovat eh, paní zpravodajce Fajon a musím říct, že do značné míry se s ní shoduje. Eh, hodně se tady soustředuje na bezpečnost a migraci a já současně nesouhlasím, že by bylo naivní nebo mm, nezodpovědné eh, sem dávat humanitární víza. Ta zde musí být. My na nich pracujeme už velmi dlouhou dobu zde v parlamentu. A stále ty práce pokračují. Hlasování proběhne velmi brzy. Domnívám se, že tato zpráva velmi dobře reflektuje zelený eh, přístup. My tuto zprávu určitě eh, budeme obohacovat eh, pozměňovací návrhy a ty půjdou stejným směrem, jakým jdou vlastně v duchu této zprávy. <clears throat> Samozřejmě, že tím nevyřešíme všechno, co se týče eh, pohraniční problematiky, čili eh, členské země určitě se zcela nevzdají svých eh, vnitřních hranic. A já, já myslím, že ty vnitřní hranice ještě zůstanou velmi dlouho já, já jsem z zemí, které jsou velkými zastánci tady toho a já osobně jsem ale eh, proti eh, hraničním kontrolám na eh, mostě RSM. Já bych chtěl navázat ještě na pana Vistesena. Když hovoříte o ilegální migraci, já myslím, že, že bychom neměli používat tento termín Eh, nelegální migrace neexistuje. Nelegální znamená eh, zločinná. No. Eh, my hovoříme o neregulérní migraci, čili porušuje pravidla, ale není to zločin. Takže v tom snad se nám podaří dosáhnout pokroku. Děkuji. Děkuji. Zatím to ještě nenastalo, říká pan předseda. Eh, dáme slovo komisi, Taňo? Ano, dobře, prosím, komise. Velmi stručně děkuji za tuto příležitost a děkuji eh, paní zpravodajce Fajon. Jenom několik málo bodů, které je třeba řešit, eh, protože by mohly být do budoucna problematické. Čili my se snažíme nastolit nějakou rovnováhu mezi bezpečností a zároveň zlepšení propustnosti hranice. Myslím, že opět eh, tady tomu je třeba eh, přisoudit eh, tu vhodnou váhu. K technickým záležitostem. Návrh tedy navrhuje, že by se vlastně tady ty nástroje měly být eh, implementovány pomocí delegovanými akty. Já jsem proti tomu, protože eh, to by eh, vlastně nás zbavilo flexibility. Dále máme tady nástroje, které navrhují nejvyšší možnou míru kofinancování někdy 90%, někdy 100%, eh, třeba 75%, což je o 25% víc než strukturální fondy. Pokud se týče plateb, takže tady opravdu eh, pro midterm review je tady 30%, myslím, že toto je příliš mnoho, že by to diskvalifikovalo většinu členských zemí. Důležité je ovšem zvážit to, že midterm review eh, zde bude eh, až v roce 2024, to znamená, bude hodnotit eh, celkem tři roky. Takže pokud se týče skutečně vyplacených plateb, ten fond bude, bude končit až v roce 2029, takže vlastně to 2024 ani není mít. My jsme to tam dali Eh, protože eh, je to eh, střed v smyslu uzavíraných smluv, nikoli ve smyslu vyplácení prostředků, takže to je nereálné. Pokud se týče společné vízové politiky, tomu rozumím, ale chci říci, že oblast vízová je zřejmě velmi obtížná věc a bude ještě obtížnější v rámci současných fondů. A další věc, máme tady eh, eh, de facto problematiku, která se týká všech tří fondů, všech tří instrumentů. <clears throat> Eh, tady ty blending operations, to je prosím pěkně jenom příležitost, nikoli povinnost. Pokud se týče ilegální nebo irregulární migrace, tak tyto pojmy eh, eh, my ve své eh, my, my musíme používat terminologii ze smluv. Kooperace mezi zeměmi, ano, to se řeší současným instrumentem, to je dobře, ale velice důležité je mít na paměti, že spolupráce se třetími zeměmi je velice důležitá také mimo jiné pro usnadnění překračování hranic. Tato spolupráce může skutečně pomoci eh, pomoci eh, hladkému odbavování na hranicích. Tady máme tedy 2%, eh, což je dosti omezující. Děkuji. Jenom aby bylo jasno. Vy jste zmínil tu, ty smlouvy, takže tam je samozřejmě eh, termín irregular migration, nikoli illegal migration. Eh, eh, illegal to znamená zločinný jste teprve tehdy, když je to prokázáno soudem. Eh, takže my skutečně máme irregulární, neregulární. A toto už deset let je pozice parlamentu. Technická poznámka. Promiňte, eh, já eh, tady říkám, že v parlamentu irregular migration, to znamená i regulární migrace, je technicky správná. Pane Vysinen, Eh, já to nespochybnuji, já jenom bych chtěl eh, říci, že eh, tady skutečně to nemůžete takto tvrdit. Předseda, já jsem řekl, pane Vistosene, že komise řekla to, jak je to zapsáno ve smlouvě. A už deset let se v parlamentu hovoří o tom, že zde vidíme neregulérní migraci, nikoli zločinnou migraci. Je to jasné? Pokud jsme ve výboru líbe, tak je to jasné. Dobře, konec diskuse. Sorry, just in my uh, slight to uh, touch. Já se omlouvám, eh, za, za, tady trošku ten eh, chvilku hněvu, ale paní Fajon chce ještě eh, eh, něco říci. Děkuji, tady už v podstatě nemáme o čem dále debatovat. Já především děkuji, že zde došlo k vyjasnění terminologie a já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům a kolegům za, a samozřejmě komisi za jejich komentáře. Jak jsem řekla, mně půjde o nalezení eh, vhodné rovnováhy mezi bezpečnosti a také usnadnění legitimních přestupů hranic a pokusím se tedy eh, najít co nejlepší kompromisy do budoucna. Děkuji vám. Děkuji a 11. prosinec je termín pro pozměňovací návrhy. Nyní bod číslo 11, řízení Fondu pro vnitřní bezpečnost. Uh, you, are you going to substitute for Mrs. Holmeyer? Thank you, Mr. Beck. Že vy zastupujete pana Solmára. Příštím bodem programu je uh, zpráva paní Holmajerové eh, o zřízení Fondu pro vnitřní bezpečnost. Děkuji, pane předsedo. Já tady budu hovořit jménem paní Holmer představím její stanovisko a na začátek musím říci, že eh, toto stanovisko se opozdilo. Nejprve musím poděkovat eh, spolu, za spolupráci ze strany komise, která, před, která tady umožnila velmi dobrý začátek práce. A nyní tedy přejdu k těm hlavním bodům eh, tohoto stanoviska. Návrh stanoviska počítá s tím, že i nadále bude komise muset pravidelně informovat Evropský parlament o vývoji, ať už jde o závěry vyšetřování OLAF, nějaké zjištěné nesrovnalosti a případně také další pokusy o podvod. Je to i proto, že členské státy vlastně prostřednictvím Evropského parlamentu a Evropské rady komise tedy dávají volnou ruku eh, ve chvíli, kdy připravuje legislativu, eh, která by měla usnadnit následně eh, implementaci tohoto programu. Členské státy mají však různé potřeby a proto potřebují větší míru flexibility, pokud jde o možnost využívání prostředků. A proto tedy ten institut minimálních výdajů je určen právě na takové mimořádné nebo specifické cíle. Na druhé straně je však nastaven i horní limit i ten by měl být tedy eh, do určité míry flexibilní, tam, kde jde například o nákup vybavení, eh, náklady na dopravu a také nutnost modernizovat potřebnou infrastrukturu. Pokud eh, má členský stát nějaké odůvodnitelné potřeby právě tedy v těch zásadních záležitostech, potřebuje investovat například do boje s kyberkriminalitou, s organizovaným zločinem a podobně, pak by měl mít možnost využít až 90 prostředků právě v této oblasti, plus ještě případné další dotace. A to by mělo být v textu jasně řečeno. Pokud jde o článek 13 a střednědobý přeskum a přeskum tedy 30% vynaložených prostředků by měly být e, hodnoceny současně. Národní programy by měly být e, hodnoceny na základě výroční zprávy o dosaženém výkonu. Pokud jde o spolupráci s třetími zeměmi, návrh stanoviska tady nepředpokládá žádné zásadní omezení, pokud jde o projekty v členských státech aby byla větší jistota pro členské státy v tom, jak interpretovat a používat tyto fondy, zpravodajka navrhuje, aby povolené metody byly obsaženy v příloze k hlavnímu textu nařízení. Tak by bylo možné tedy hodnotit navrhované projekty a také případně tedy odděleně e, projekty, které spolu souvisí podle tohoto programu. Pokud jde o tu závěrečnou hodnot, o to závěrečné hodnocení, to bude probíhat nejenom podle tedy jednotlivých e, iniciativ, ale také podle indikátorů. Musíme si počkat, jak to vlastně celé bude fungovat, protože vzhledem k tomu, jak jsou strukturovány finanční nástroje v některých oblastech, zpravodajka považuje za smysluplné, abychom se inspirovali příkladem Fondu pro azyl a a migraci a také řízení vízového procesu, abychom tedy vlastně v obou případech postupovali společně, protože jde o horizontální problematiku. Tady je tedy dobré spolupracovat s komisí a posílit eh, požadavky, které máme na komisi, pokud jde o sdílení informací a výkaznictví. Spravodajka Eh, také chce poděkovat za spolupráci s tínovým zpravodajům a těší se na vaše příspěvky a doporučení. Děkuji. Thank you very much. Děkuji velice za to, že jste zaskočil za paní Holmajer, abychom mohli pokračovat v práci nad tímto důležitým materiálem a nyní tedy první ze stínových zpravodajů. Cecil Děkuji, Claude. Já chci poděkovat kolegovi, že nám představil eh, návrh paní Holmajer. Já bych ráda, aby se nám podařilo spolupracovat v klimatu spolupráce na tomto tématu, tématu bezpečnosti a vzhledem k vývoji. To znamená reagovat silně. Evropská unie musí, tedy všechny členské státy musí reagovat silně opakuji, základní princip pro moji politickou skupinu. Vysoká úroveň bezpečnosti, ta se bude garantovat nejenom prostřednictvím eh, opatření boje, ale i prostřednictvím prevence. Kromě pozměňovacích návrhů, které já předložím za eh, frakci eh, SAD, tak eh, chci zdůraznit, že je třeba se více věnovat prevenci především. A i ten fond by měl i plánovat takovéto opatření, vyhodnocování příčin například, pokud jde o aspekty, jako je radikalizace. A posílit tedy politiky prevence. A to především ze strany těch zranitelných skupin. Spravodajka zachovává flexibilitu ve fondu a nechává tam určitou marži, manevrovací prostor, který budou mít členské státy státy, které budou moci v rámci tohoto přijímat opatření. My jako frakce máme za to, že flexibilita nutně musí jít ruku v ruce s transparentností a s rozdělováním zdrojů a tudíž také i to musí být souladu se cíly, které musí být jasně stanoveny. A další důležitý prvek podle naší skupiny je dodržování lidských práv. To, to musí být nedělnou součástí každé aktivity, což znamená, že mm, tedy finanční podpora z fondu, eh, tak tam by se měly odmítnout mm, zdroje těm, kteří nerespektují aspoň to minimum, eh, kteří porušují eh, tedy právní stát který porušují eh, spomitární rozpočet eh, a to je v kompetenci našeho výboru a já doufám, že Určitě v příštích týdnech eh, na to budeme reagovat a já chci poděkovat ještě jednou paní zpravodajce a jsem si jistá, že určitě to bude dobrá spolupráce, která povede k dobré zprávě v blízké budoucnosti. Děkuji. Thank you very much, Děkuji. Nemáme tu žádné další stínové zpravodaje. Pan Franc. Vy jste stínový zpravodaj za zelené. Děkuji. V podstatě jde všechno správným směrem. Moje otázka zní k článku 3. Nechybí tam náhodou něco, protože najednou hovoříme o opatřeních, nikoli o, o východiscích. A to by se možná mělo opravit. A také v článku 3a e, tam se hovoří o spolupráci policejních složek e, členských států a to tedy neodpovídá úplně e, těm hlavním tématům. Pokud jde o financování programu boje proti racismu, v řadách policie. Tady eh, by se mi nelíbí to paušální vyjádření, ale rád bych, kdybychom tam uvedli konkrétně různé formy rasismu a také to, eh, jak je třeba nutné, jak je důležité nějakým způsobem zpracovat historii národního socialismu v Evropě. A to i v řadách policie, abychom prostě policii zas jen z něčeho neobvinovali. Naprosto zásadní je, a to je naprosto zásadní z pohledu toho, jaký je současný vývoj v Evropě. Pokud jde o boj proti kyberzločinnosti, tady považuji za velice důležité hovořit o některých opatřeních, jako je například ochrana těch tzv. whistleblowerů, tedy těch, kdo upozorní na problém. Děkuji. To je všechno za stínové. Ještě někdo? Obracím se na komise. Pan Becker, chcete něco říci? Ne. Tak v tom případě děkuji za to, že jste zaskočil. Lhůta pro předkládání eh, pozměňovacích návrhů je 6. prosince. Bod 12 odkládáme, nebo musel být odložen, z důvodů, které prostě nemáme pod kontrolou. A proto si uděláme desetiminutovou přestávku. Začneme znovu v deset. Because, um, because... že bod 12 musíme trochu odložit a to z důvodu, které jsme nemohli ovlivnit. Zpravodaj spojka požádala o odložení projednávání až na 10. hodinu, omlouvám se. V 10 hodin. Sejdeme se znovu v 10 hodin. Sorry, Evan. Yeah. Okay. kolegové, jenom tedy aktualizace. A čekáme na paní Miriam Dali k stanovisku zřízení azylového a migračního fondu. Ona je koordinátorkou na dalším zasedání výboru, takže na ní čekáme, až dokončí své vystoupení a já vás tedy žádám ještě několik minut o trpělivost. Omlouvám se za to spoždění. Okay, colleagues, uh, thank you for your patience. Kolegové, děkuji za trpělivost. Děkuji Miriam za to, že tak spěchala. Vážení kolegové, děkuji za uh, trpělivost. Jsme v situaci, kde kolegové jsou koordinátoři a mají své povinnosti i na půdě ostatních výborů. Takže prostě nezbývá, než být trpělivý. Děkuji. Předložíme návrh zprávy k víceletému finančnímu rámci. Děkuji, omlouvám se a děkuji kolegům za pochopení. Já se budu snažit také popadnout dech ale tady na prezentaci to nic nemění. Je to trošku jako kdybyste právě dotančila ve strictly come dancing. Jde o prezentaci návrhu stanoviska ke zřízení azylového a migračního fondu, což je jeden ze sektorálních programů v rámci příštího víceletého finančního rámce. Takže, jakožto zpravodajka parlamentu k návrhu o zřízení azylového a migračního fondu v rámci příštího víceletého finančního rámce, eh, jsem se zaměřila především na to, zdali tento nástroj opravdu pomůže naplnit cíle Evropské unie, posílení zodpovědnosti a solidarity, posílení evropského azylového systému, vytvoření legálních kanálů pro migraci, propagace, integrace a sociální inkluze a konečně také eh, trvale udržitelná dlouhodobá zahraniční politika. Řádná migrace je něčím, s čím by se neměly potýkat jen ty státy u vnější hranice, ale je to problém se kterým bychom se měli potýkat všichni. Je to pro nás společná výzva a já bych řekla, že to dokonce je globální výzva. Záměrem tohoto fondu je mít rozpočet, který navrhuje komise jako 10,4 miliardy euro, který se soustředí tedy na azyl, migraci a integraci. A já jako zpravodajka se chci ujistit, že tyto prostředky budou vynaloženy řádně na podporu členských států, na podporu jejich aktivit a opatření tak, aby tedy řešili výzvy a problémy, které přináší migrace a zároveň byli schopni plnit své povinnosti. Já jsem ze země, která je také vlastně na hranici Evropské unie. Vídám migranty, kteří k nám dorazí na vratkých plavidlech a snaží se dostat dál. A proto vím, jak důležité je ukázat solidaritu i s ostatními členskými státy, které se potýkají s podobnou situací. Jádrem mého stanoviska je zavedení minimálního procenta u všech cílů v rámci národních programů a v rámci tematických facilit. Každý tento cíl by měl být podpořen minimálně 20% eh, prostředků z evropských fondů. Potřebujeme také flexibilitu pro alokaci fondů, ale já si myslím, že tato flexibilita by neměla být na úkor plnění různých cílů. Flexibilita by měla být doprovázena opatřeními, které zajistí spravedlivou distribuci zdrojů mezi cíly a také vysokou míru transparentnosti, pokud jde o unijní výdaje. Navíc navrhuji zavést horní hramec 5 pokud jde o financování aktivit ve třetích zemích. Já jsem přesvědčena, že financování Evropské unie by mělo především přispívat k větší solidaritě a sdílení zodpovědnosti mezi nimi. Osoby, které dorazí na půdu Evropské unie, potřebují podporu, pomoc a možnost zahájit řádný proces žádosti o azyl. To se týká zvláště eh, obětí různých druhů násilí a také dětí a nedoprovázených mladistvých. I když tento fond, eh, fond tedy je řízen podle společného nařízení, Myslím si, že třeba zdůrazňovat určité principy, například úlohu místních a regionálních zastupitelstev, které bys měly být aktivně zapojeny do celého procesu. A to navrhuje ve svém stanovisku. Podobně to platí i o mezinárodních organizacích, které podporují eh, členské státy tím, že působí na jejich teritoriu a pomáhají zvládat migrační toky. Všechna opatření v rámci těchto programů a tematických facilit by měla být schvalována za spolupráce lidí z praxe, tedy z těch místních a regionálních orgánů, kteří a také navrhuje úpravu úvodního ustanovení tohoto nařízení tak, aby opět tedy zdůrazňoval potřebu integrace, protože teď nemáme dostatek bezpečných pří eh, forem eh, toho, jak mohou migranti dorazit do Evropy. A já si myslím, že do určité míry potřebujeme příliv nových lidí, kteří pomohou řešit sociální a hospodářské problémy Evropy. Proto je důležité zvládat migrační toky humánním a slušným způsobem a, a dát statut uprchlíka k těm, kteří se zaslouží, zároveň však také repatriovat ty, kteří a, tento statut nezískají a je možné, že tedy z tohoto fondu budou financována i některá opatření v třetích zemích, zemích původu. Tady tedy navrhuji určitý finanční limit. Pokud tento fond má podporovat aktivity v třetích zemích, bude třeba tyto aktivity eh, konzultovat a koordinovat s aktivitami Evropské vnější služby. A konečně parlament jakožto ko-legislátor by měl mít přístup ke všem informacím, protože vlastně dozírá na práci komise a měl by mít možnost přeskoumat účinnost jednotlivých indikátorů. A měl by mít tedy přístup k podkladům ke středidovému přeskumu i k výročním zprávám. Na závěr chci poděkovat stínovým zpravodajům a těším se na další spolupráci. Děkuji. Děkuji. A teď tedy stínový zpravodové za EPP. Děkuji, pane předsedo. Pan Lenard hlasuje na půdě výboru EMPL. Já budu hovořit za něj. Pan Lenis chce poděkovat paní Dali za veškerou odvedenou práci, zvláště za velice inkluzivní způsob, kterým pracovala. Obecně tento text zahrnuje pozitivní aspekty a představuje dobré východisko pro další práci. Pan Leonard souhlasí se zpravodajkou v tom, že je třeba zahrnout solidaritu a spravedlivé sdílení zodpovědnosti mezi členskými státy, jakožto jeden z cílů fondu. V tuto chvíli některé členské státy se čím dál tím více odchylují od tohoto principu a solidarita je ale vlastně takovým základem našeho azylového systému v Evropě. Proto je to důležité zdůraznit a zdůraznit to jako formou, tou formou, že z toho bude jeden konkrétní cíl pro fungování tohoto fondu. Dále je třeba koordinovat to, jak jsou vypracovány národní plány. A tady tedy souhlasíme se 40% podílem, který bude vynaložen na boj s nelegální migrací a navracení. Obecně komise eh, předložila vyvážený, kvalitní návrh a tato rovnováha by měla být zachována. Pokud je o budoucí výzvy, je zásadní nabídnout tento rámec tak, aby byl dostatečně flexibilní proto pan Lenard nesouhlasí s tím, že budou nastaveny u eh, hodnoty minimálních výdajů ke eh, každé z těch intervencí. A souhlasí naopak s tím, aby financování bylo konkrétně zaměřené na akutní a aktuální potřeby, tak jak vzniknou. Je také pro striktní regulace toho, jak jsou vynakládány prostředky v třetích zemích, Zároveň však uvažujeme o tom, jak posílit spolupráci v tomto regionu. A proto tedy nestačí financovat jen ty sousední třetí země, ale vlastně všechny třetí země, které budou shledány způsobilými a které nám pomohou, mohou pomoci s řešením migrantské krize. Ve všem, v tomto všem se tedy těší na další spolupráci s paní Dali, se stínovými zpravodaj a ostatními členy tohoto výboru. Děkuji. the ECR shadow is Christine. A za EKR. Tak, herr ordförande, och tak. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tyto informace. Z tohoto, k tomuto konkrétnímu fondu je třeba říct, že vidíme obrovský nárůst prostředků, které mají být distribuovány a já tady se na to dívám s určitou nedůvěrou. 40%, které mohou být vynaloženy na repatriaci. To myslím, že nestačí, když se podíváme na počty lidí, kteří se k nám dostávají nelegálně, například u nás ve Švédsku. Proto potřebujeme daleko větší podporu pro tato opatření. Pokud je o legální migraci, víme, že existuje celá řada způsobů, jak legálně dorazit do Evropské unie. Máme také celou řadu směrnic, máme kvóty. A integrace je další důležitá záležitost. Můžeme posílit objem prostředků vynakládaných na integraci tak, aby těto lidé mohli být lépe zaintegrováni do společnosti. To je vše, co jsem k tomu chtěla říci. De... Já nevidím žádného jiného. Kdo ještě by chtěl slovo? Cecil Kienge. Děkuji. Já chci poděkovat Miriam za prezentaci tohoto fondu, který je velice důležitý. Já chci eh, se vyjádřit k některým prioritám. V období, které prožíváme, tady to je velice citlivá doba a řada členských států místo to, aby zvýšili eh, integrační eh, mm, snahy a vyčlenovali na to větší prostor, prostředky, tak naopak je snižují. A já si myslím, že tento fond a prostřednictvím tedy toto fondu můžeme jim naznačit, že to, že členské státy redukují prostředky, tak právě proto tento fond by měl mít možnost přímého poskytování prostředkům eh, nevím, různým organizacím, Eh, lokálním úřadům, které mají na starosti integraci. A ne, že to bude u prostředky pro členské státy rovnou, protože to může ohrozit integrační politiky v terénu. A já chci zdůraznit, že podmínky v řadě zemích eh, a eh, ty dobré praxe, které už zavedly, tak v podstatě mm, od toho ustupují a dělají kroky zpět. A tak to mm, my a Ehm, my ehm, potom máme počet, větší a větší počet lidí, kteří žijí na černo a nevíme o nich vůbec nic. A to může potom pohro, po, i ohrožovat bezpečnost. A tak to vlastně přispíváme k tomu, že ta bezpečnost je menší a právě proto tento fond by se měl na to čerpat. Ehm, pokud jde o repatriace, vracení já musím zúraznit, že návraty, eh, že ta osoba, když se má vracet, tak důstojně. To znamená, eh, my mm, nemůžeme propo, eh, my musíme propojovat mm, tyto návraty s bojem proti příčinám, proč lidé utíkají. A takže nemůžeme hovořit o repatriacích návratech, jako kdyby to byla nějaká pomoc. Ne, musíme spolupracovat se zeměmi původu či s těmi transitními zeměmi které potom přijmou. Zde je třeba toto zúraznit a posílit více tedy tento fond, toto čerpání. A Miriam, ještě poslední bod, řada těchto integračních politik, tak ty se uh, E, e, pouze řeší z pohledu bezpečnosti, tedy často to řeší pouze rezort vnitra. A proč nechtít po členských státech, aby měli nějakou strukturu, nějaký rezort, který by explicitně se zabýval právě zprávou těchto fondů a integračními strategiemi? Děkuji. Thank you very much, Cecil. Děkuji, Cecil. Miriam, chcete to uzavřít? A deadline pro pozměňovací návrhy to je 6. To the... Děkuji a chci poděkovat Stínovým a kolegům za eh, poznámky a eh, dovolte, abych zmínila dva body. Za prvé, to se týká Dublinu a článek 17, protože článek 17, eh, který se týká tohoto fondu, podle tohoto návrhu reflektuje sice návrh komise, ale můj návrh je předložit pozměňovací návrhy s postojem Evropského parlamentu a zde se chci obrátit na stínové, eh, aby případně spolu podepsali tyto návrhy na změny. A za druhé, přílohy. přílohy. Takže zde byly předloženy pozměňovací návrhy k přílohám, tak, aby ty přílohy byly v souladu s duchem pozměňovacích návrhů, které jsme předložili k tomuto nařízení a mm, přílohy tedy mm, jsou důležité pro realizaci nařízení. Takže děkuji a těším se na spolupráci se stínovými. Děkuji Miriam a 11. Mm, prosince to je deadline to je termín pro pozňovací návrhy. Kdo ještě chce slovo? Uh, komise. Velice stručně, velice stručně komise. Ano, já jsem tady mával, nebyl, neviděli jste mě. Takže zaprvé uznávám obrovskou práci na této zprávě jenom připomínám eh, eh, členům, že solidarita samozřejmě figuruje v návrhu komise, to je cíl mm, a musíme být pečliví. A mm, mm, pokud eh, jde o to, že to je cíl, který nesmí být prázdný. Solidarita, tedy solidarita, to znamená i ty, ta redistribuce lidí a to bude součástí této tematické facility a my na to budeme tlačit. Proč ty mm, kategorie toho přesídlení a relokací, tak ty se budou neustále měnit. A potom externí dimenze. E, chápeme cíle zpravodajky, nicméně připomínám, že již děláme hodně pro správnou implementaci vnitřních politik a proto potřebujeme externí komponentu a potřebujeme reintegraci, návraty. Musíme pomáhat třetím zemím, aby zvýšili ochranu to je společný cíl všech zúčastněných stran a všech tady v parlamentu, takže mm, potřebujeme více než těch 5%. A dále, pane předsedo, jak jsem řekl předtím, zde vlastně poprvé i zvyšujeme spolufinancování, možná je to přehnané, ano, je to nástroj, kde již panuje velká spoluúčast a zde mm, my eh, máme těch 100%, 90%, 75% a poslední, to se týká, eh, jak řekl pan Kojo, zde eh, samozřejmě potřeby se budou vyvíjet a potřeby jsou různé podle členských států, podle jednotlivých cílů, takže 20% asi to nebude příliš dobré opatření. Děkuji, děkuji Miriam a Stínovým. A kolegové, teď Eh, zde máme uh, eh, Mr. Cora, do you wish to take the floor? No. Okay. Let's... Budeme hlasovat, budeme hlasovat tedy elektronicky budeme hlasovat o zprávě pana Korao. Takže pokud nemáte elektronické karty, tak řekněte. Ještě někdo? mám pocit, že dnes to je jeden z těch dní. Máte kartu? Birgit má. Takže prosím, mm, jenom řekněte, kdo nemá kartu, ať vás můžeme potom zaregistrovat. Ještě někdo ne, takže budeme hlasovat. Takže zahajuji hlasování. Návrh 12. Hlasujte. Končím hlasování. Přijat 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat návrh 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijáte návrh 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. A 46. Zahajuji hlasování. Končím. Přijat. Návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 50. Ne. 50, 51, 8, 53, 54, 56 jsou totožné zájmy hlasování. Končím hlasování přijaty. Návrh 9, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 55, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto návrh 10, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 61. za jeho hlasování. Končím hlasování. Přijato. 65. za jeho hlasování. Končím hlasování. Přijato 66. za jeho hlasování. Končím hlasování. Přijato 67 za hlasování. Končím hlasování. Přijato 11 za hlasování. Končím. Přijato 71 za hlasování. Končím hlasování. Přijato 72 za hlasování. Končím hlasování. Přijato. 73 za hlasování. Končím hlasování. Přijato 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 75, zahajím hlasování. Končím hlasování. Přijato. 76, zahajím hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní úvodní ustanovení 13, zahajím hlasování. Končím hlasování. Přijato. 14, zahajím hlasování. Končím hlasování. Přijato. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. 22. Zahajuji hlasování. Ne, ne, omlouvám se. Ne, 2. Zahajuji hlasování. Návrh 2. Končím. Přijato. 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 25, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 26 a 27 jsou totožné, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 28 zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. 4 a 35 jsou totožné za hlasování. Končím hlasování. Přijato. 36 za hlasování. Končím hlasování. A to je zamítnuto. A návrh 5, zájem hlasování. Končím hlasování. Přijato. 38, zájem hlasování. Končím hlasování. Také přijato. 39, zájem hlasování. Končím. Přijato. 40 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní celý text za hlasování. Končím hlasování. Přijato. 34 pro, 2 proti a nikdo se nezdržel, takže blahopřeji zpravodaji. A tím se dostáváme k hlasování o právě intersexuálních práv, e, takže i o rezoluci a na základě dohody budeme hlasovat, e, je, je, bude jedno hlasování a 31. bylo předloženo toto výboru Lebe a my předložíme konferenci předsedů e, návrh na to, aby toto bylo zahrnuto na lednovou plenárku, takže rezoluce by měla být předmětem hlasování a vést k otázce k ústnímu zodpovězení. Takže budeme hlasovat. Máme jenom jedno hlasování, zahajuji hlasování. A nyní končíme hlasování. Přijato 30 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel, takže tím jsme skončili s hlasováním. Děkuji kolegům, děkuji za eh, trpělivost a za ty skluzy. Colleagues, when it quietens down, we'll proceed with uh, Teď budeme pokračovat s bodem 16, což je zpráva o udělení absolutoria, takže prosím, kdo odchází, tak v klidu. Okay, colleagues, um, we're going to proceed with the Kolega, budeme pokračovat s programem. Pokud odcházíte, tak prosím, odcházejte v tichosti. A nyní přejdeme k bodu 16 až 26. To je udělení absolutoria týká se to plnění rozpočtu ze strany agentur a návrh stanovisek a dám slovo zpravodaji k těmto tedy 11 eh, zprávám, které se týkají u absolutoria agentur a vyslechneme si poté stínové zpravodaje. Kolegové, pokud odcházíte, tak prosím v tichosti, aby pan Franc, náš zpravodaj, aby mohl prezentovat absolutorium. Děkuji. Prosím, pane Franci, pokud chcete, tak máte slovo, abyste mohl představit. Děkuji vám. Kolegyně, kolegové, já jsem se jako vždy eh, odrazil od eh, závěru Evropského soudní, Evropského účetního dvora a eh, Horizontálně ovšem eh, máme určité odchylky. A sice pokud eh, agentury eh, si chtějí rekrutovat nové zaměstnance, není vždy všechno v pořádku. U Evropského ombudsmana například jsme zjistili v roce 2017, že pouze jedna jediná platba byla zkoumána účetním dvorem, takže to, to určitě nestačí. Já mám tady několik kritických bodů. Evropská eh, azylová agentura je jediná decentrální agentura, eh, kde účetní dvůr nedoporučuje eh, udělení absolutoria. Nemáme jasné stanovisko. Už rozpočet v roce 2016 nebyl nedostal absolutorem parlamentu, je třeba zdůraznit, že nadále pokračují deficity u řízení a u rekrutmentu personálu. 10,3 rozpočtu eh, považuje eh, účetní dvůr za nesprávně vynaložený doufáme, že s novými lidmi se agentura bude ubírat správným směrem. A jsem zvědavý, jestli eh, tuto azylovou agenturu doporučíte k absolutorium. No a pak Frontex se vyznačuje dobrým řízením, ale nefunguje z té střednědobé plánování. Už dva roky po sobě eh, se velmi přecenily rozpočtové potřeby, eh, takže eh, velký podíl, až 70 rozstředků nebylo vynaloženo. A ještě k ochraně základních práv. Opakovaně jsme sice, jsme sice toto nastolovali, ale eh, nadále tedy eh, oddělení eh, pro základní práva nemá stále dostatečné personální obsazení, což znamená, že Frontex je nadále pouze agenturou na ochranu hranic. No a navíc je tady genderová nevyváženost. Máme zde 11 žen z celkového počtu 70 lidí. Velký problém u IT projektu agentury eh, byly dány pouze třem eh, konzorcím a IT. A to skutečně znamená nevyváženost a třeba výpadek jednoho eh, dodavatele může vést ke značným problémům. Eh, čili toto eh, by se mělo zlepšit. Kolegyně, kolegové, já se těším na vaše další návrhy a doufám, že takto bude možné s vaší spoluprací eh, dát dohromady eh, užitečné stanovisko. Děkuji, pane Franci. Eh, no, nyní stínoví zpravodajové. Eh, nejdříve EPP Roberta Mecona. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu zpravodaji Francovi za odvedenou práci, které se týká 11 návrhů na absolutorium v roce 2017. Moje skupina souhlasí s většinou bodů z těchto stanovisek, což podle nás je eh, vyvážené posouzení eh, stávající situace agentur v oblasti justice a vnitra. Eh, souhlasíme tedy s tím horizontálním problémem a sice vypisováním otevřených pozic v těchto agenturách. Nicméně máme určité eh, výhrady k jednotlivým bodům. Obecný rozpočet EU zde zpravodaj tvrdí, že by se měly eh, rozpočty eh, členit podle účelu, i když eh, současný, současná praxe je v souladu s podmínkami. Toto je důležitá věc, kterou by tedy měli vědět kolegové, kteří vyjednávají o podobě těchto fondů do roku 2027. Parlament navíc byl jedním ze spolulegislátorů a tedy spolutvůrců stávajícího zákona. Podobně v případě Eurojustu tady má být eh, podle účetního dvora eh, to, aby eh, agentura poněkud se znovu zamyslela nad svým, svou strukturou. Frontex zde genderová nerovnováha je výsledkem rozhodnutí členských států, nikoli agentury. Je dále důležité zdůraznit, že resorce, resor, tedy zdroje eh, pro eh, úředníka pro základní práva se postupně zvýšují, ale je třeba říci, že určitý pozitivní vývoj tady je. K Europolu odkazy na eh, interní jednotku asi nejsou dostatečně eh, relevantní a asi bychom se měli u té referral unit zamyslet nad právním základem její činnosti. Eh, pokud se týče subdodávek eh, těch eh, IT projektů, tak to je dáno tím, že de facto nemáme, nemají dostatek vlastních zdrojů. Pak jsou zde další poznámky, které nejsou pro absolutorium relevantní, například EPS eh, e a její operativní agenda nebo mandát agentury pro základní práva a tak dále. Eh, to jsou důležité body, ale ne pro tuto zprávu. Eh, pokud se týče eh, zpráv účetního dvora k jednotlivým agenturám, tak tady je dobře, že to máme a pomáhá nám to posoudit situaci. Děkuji. Děkuji, Roberta, for e there and, and for the Katarina. Děkuji. A nyní Katarína Chiničí. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, eh, Romeovi Francovi za vynikající práci na tomto stanovisku, tedy udělení absolutoria za rok 2017. Obecně tedy je to práce, se kterou lze souhlasit. A jenom dovolte, abych se zaměřila na některé agentury v oblasti justice a vnitra. To jsou agentury, které jak víme, řeší ty nejsložitější problémy v dnešní doby, tedy bezpečnost, migrace a e, základní práva. Takže toto je třeba všechno dobře koordinovat. V tomto smyslu bych chtěla uvést pár úvah, hm, i v podstatě to řekl předřečník, a já se zaměřím na Eurojust. Eurojust představuje významného aktéra v prostoru spravedlnosti, svobody a práva a ještě důležitější bude do budoucna právě i díky evropskému prokurátorovi. Takže mm, v tomto smyslu řízení Eurojustu již bylo předmětem nového nařízení, a mm, zde je důležité, aby i e, stanovisko nebo zpráva účetního dvora, aby, e, jak jsme viděli, je důležité, že tedy již hovoří o tom, že se zlepšilo účetnictví a e, nakládání s financemi v této agentuře. Eulisa, další. To je agentura, která bude řešit zase budoucí výzvy, jako tedy výměna bankovních dat a podobně. A takže to bude čím dál více důležitější téma zde. A je pravda, já zde souhlasím s tím mm, překvapením ze strany zpravodaje i účetního dvora, pokud jde o outsourcingu, protože příliš mnoho činností zadává externě eh, mm, Mm, protože je to velice citlivá oblast na to, aby se tak zadávala externím dodavatelům. Nicméně eh, ve skutečnosti je to asi problém kvůli, eh, z toho důvodu, že tam chybí vlastní zaměstnanci. A závěrem dovolte, abych se zaměřila na EASO. A je pravda, zde my jsme mm, vyjádřili určitou kritiku, Eh, pokud jde o řízení této agentury a účetnictví, které mm, mm, vede, o tom hovoří i účetní dvůr, ale vzhledem k tomu, že tato agentura EASO je velice významná, tak já si myslím, že bychom měli vzít do úvahy dva aspekty, které by nás měly vést k dalším úvahám, jaké kroky přijmout. To znamená, podle mého soudu, tato agentura je na dobré cestě, aby zareagovala na ty kriticky eh, důležité věci, jako je eh, jmenování eh, nového ředitele, to bylo v červnu a to je i spojeno s tou s tím, o čem hovoří účetní dvůr. To znamená, je třeba, aby tam existovaly adekvátní interní systémy, včetně systému kontrol. Je pravda, že tato agentura je na dobré cestě, aby to překonala tyto problémy a podle mě to je třeba vzít do úvahy při hodnocení absolutoria. Samozřejmě i já jsem k dispozici a budu spolupracovat s kolegou, s, palo, s pravodajem a s dalšími stínovými abychom tedy dokončili práci nad mm, tomto významném na tomto významném dokumentu. Omluvám se. Děkuji, Katarino. Tak eh, myslím, že tím jsme vyčerpali eh, fond stínových zpravodajů. Je tady ještě někdo, kdo by chtěl k tomu něco říct? Ano, eh, mm, máme tady eh, vlastně eh, setkání, to, to setkání agentur v oblasti justice a vnitra, to je zatím něco jedinělého, protože my těch agentur máme velice mnoho. A mm, to je skutečně ojedinělé myslím, že eh, to, že tady máme pan Kiniči, pana France, pana Mecelu, tak to jsou lidé, kteří o to aktivně eh, zabí, zajímají, což je dobře. Eh, k Eurojustu, já myslím, že tam jde hodně o to, že mají velmi nízký rozpočet ve srovnání s jinými agenturami, ale neskutečnost je taková, <clears throat> že budou hrát určitou eh, roli eh, eh, žalobce, v, jakmile bude, budou fungovat to propojení s Europolem a s dalšími agenturami. Takže já bych chtěl říci, že takováto debata k tomu proběhla, k těm agenturám v oblasti justice a vnitra reforma EASO, tak to vlastně souvisí tady s těmi směnami, které se říkají OLAFu a také pan Franz tam byl. A e, věřím, že to budete dále sledovat. Reformy, jak říkám, pokračují. E, některé z těch e, reform jsou opravdu dobré a týkají se velice potřebné agentury. Věřím, že další kolegové také už se sledují situaci a doufám, že v tom budou pokračovat. My jsme měli ještě eh, další problémy eh, ohledně absolutoria na mm, tomto zasedání a Já musím říct, že eh, my jsme asi jediný výbor, který se zabývá takovým počtem agentur, takže o to více vám děkuji za odvedenou práci. A nikdo další se do debaty nehlásí, takže pane Franci, přejete si nějaké závěrečné slovo? Já ja, danke mojim kolegům für die eh, Děkuji kolegům také za nabídky a rád využiji jejich nabídek a Eh, také těším se na další spolupráci. Děkuji vám. Děkuji. Eh, pro pozměňovací návrhy máme stanovený termín 6. prosince. A můžeme přejít k bodu Dvacet sedm a <clears throat> to je zřízení nástroje pro přestupní pomoc. Naším zpravodajem je pan Bodio Valero. Takže počkáme, až se usadí a budeme moci začít. Okay, I thought I was very early. It was uh, 11.10 in the program, I think. Sorry. Eh, tak eh, to eh, je hodně brzy, to mělo přijít až někdy v půl dvanácté. No, my jsme byli dneska velice rychlí s těmi posledními dvěma vody. Takže můžete. Dobře. Eh, takže bude to představení, eh, představení eh, návrhu stanoviska. A bude to švédsky, takže prosím, vezměte si sluchátka. Takže řeč je o zřízení nástroje předstupní pomoci. Eh, říkáme tomu IP A3. Týká se to eh, Islandu, Bosny, Hercegoviny, eh, Makedonie, Turecka a dalších. Máme je uvedeny všechny v příloze. Myslím, že tady jsou tři důležité věci, které se tomu týkají. Tento, bod NP, eh, tento program NPP3 je součástí eh, naší západobalkánské strategie a reflektujeme také vývoj v Turecku. V zásadě hm, bych tady měla být zhoda eh, mezi tímto nástrojem a předcházejícími nástroji pro předstupní pomoc. Na druhé straně ovšem je třeba dodržovat také politiku EU v jiných oblastech. K tomu patří například klimatická politika, migrace a bezpečnost v Evropě. Pokud se zaměříme na ten vlastní návrh, já jsem tedy vycházela z toho, aby nedocházelo k duplikacím, eh, k překrývání s jinými zdroji fondů. Takže třeba v oblasti eh, migrace a bezpečnosti, kde mám ten papír, eh, tak tady skutečně dochází hodně k eh, přesahům těch jednotlivých fondů. My očekáváme, že tyto prostředky by měly pomáhat také v oblasti migrace, bezpečnosti a migrace ale také máme eh, migrační fond, máme asilový a migrační fond, máme fond pro posílení interní bezpečnosti. Čili tyto prostředky eh, by měly jít vlastně na předstupní pomoc, eh, na posilování společenské soudržnosti a na to by se měli soustředit spíše než na migraci a podobně. Takže já bych tady byla proto, abychom ten aspekt migrační jednoduše a prostě zrušili a místo toho se soustředovali na posílení principu právního státu, demokracie, základních práv, fungování státní zprávy, e, zbližování s evropským právem, sociální eh, rozvoj, sociální ochrana, sociální integrace, inkluze, eh, regionální a přeshraniční spolupráce. Čili o tom je přestupní pomoc. Eh, my tady máme řadu navržených pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že eh, ta, to zaměření na migraci a hranice eh, je tady poněkud přehnané. Já jsem naopak navrhla, abychom se více soustředili na ohrožené skupiny, například Romy, poněvadž my skutečně chceme posílit eh, sociální soudržnost v těchto společnosti. Eh, společnostech. A myslím, že to je důležitější než nějaká kontrola hranic. Čili nám jde o sociální inkluzi, sociální soudržnost, posilování eh, těch eh, hodnot a principů, které představuje Evropa v každodenním fungování těchto zemí. Také bychom měli investovat do mladých lidí prostřednictvím vzdělávání. A například bychom měli zavést eh, uznávání diplomů a eh, dalších dokladů o vzdělání. Děkuji. A máme tady eh, jednu přihlášenou do debaty. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní Valero. Eh, shoduji se plně s tím, co tady bylo řečeno. Podle mě je velice důležité, aby NPP 3 byl novým a nezávislým nástrojem eh, v rámci víceletého víceletého finančního rámce. Je to unikátní nástroj a hmatatelně pomáhá těmto zemím v procesu zbližování se s Unii. Myšlenka, že tyto země se mají progresivně rozvíjet, tak na to potřebujeme, aby tam vznikaly, aby se tam dostávaly Eh, nové znalosti, eh, sociální koheze, aby zde narůstala. Eh, dále máme zde přeshraniční programy a podobně, ty je třeba podporovat. Protože toto je základem našich dobrých sousedských vztahů. Je to velice důležité, zejména v souvislosti se západním Balkánem a naším dialogem s Tureckem. Všechny tyto aspekty jsou velice důležité, jsou signifikantní a já se skutečně těším na naši budoucí spolupráci a děkuji eh, paní zpravodajce. Bodo, do you want to say anything? Už nikdo nechce nic dalšího říct? Pan Nač? Děkuji. Eh, jménem pana Šogera bych rád odprezentoval jeho připomínku. Stanovisko EPP je takové, že předstupní proces je významným nástrojem demokratizace, přispívá ke změnám a reformám ve členských státech, protože je velkým stimulem pro tyto země a zároveň tedy umožňuje Evropské unii získat kontrolu nad dodržením základních šengenských kritérií. Dalo by se argumentovat tím, že doposud byla Evropská unie mnohem efektivnější při tedy že Evropská unie hájí své hodnoty mnohem efektivněji v tom předstupním období než po vstupu do Evropské unie. Předstupní pomoc pomáhá k eh, tomu, aby v, budoucí, v zemích, které budou členy Evropské unie v budoucnu, došlo k trvalým a nezvratným změnám. To je velice důležité. A kandidátské země mají tímto nárok na podporu, která by měla být co nejefektivněji vykládána. Vynakládána. Pan Šegl vítá to, že zpravodaj vložil do textu respekt vůči základním lidským právům, demokratický proces, respekt vůči soudnictví, boj proti korupci a organizovanému zločinu. Ve snaze navázat na základní eh, hodnoty Evropské unie a toto spojení ještě posílit, eh, navrhuje pan Čekl posílit podmíněnost předstupní podpory tím, že komise by měla možnost pozastavit předstupní podporu v případech, kdy dochází opakovaně a závažným způsobem k porušení základních principů demokracie, vlády zákona a pořádku, respektu vůči lidským prá- základním lidským právům a svobodám. Zvláště, když se podíváme na čerstvou historii západního Balkánu cítíme potřebu zdůraznit opatření, která podporují politický dialog, smíření a respekt vůči právům menšin, dobré sousedské vztahy a regionální ekonomickou integraci. Nemůžeme souhlasit s návrhem zpravodaje v tom smyslu, že by mělo být odstraněno financování eh, ochrany hranic eh, on argumentuje tím, že to může být financováno z jiných fondů, například nově zřízený fond pro ostrahu hranic a podobně. Tyto fondy sice řeší podobné problémy nebo související problémy, ale primárně jsou určeny pro členské státy. Nicméně jsme proto, abychom do textu vložili zásadní záruky, které zabrání překrývání investic tak, aby tedy jeden, jednu iniciativu nebylo možné financovat dvakrát. Pan Šegl se těší na další konstruktivní spolupráci nad tímto materiálem. Děkuji. To Děkuji, že jste přednesl tento příspěvek ještě někdo? Jenom jestli je to možné, pane předsedo, samozřejmě. Chtěla jsem upozornit jenom na jeden eh, bod. Já jsem opustila na chvíli toto zasedání, protože právě bylo zahájeno setkání se zástupci eh, západního Balkánu v jiné místnosti. A já se tedy chci vyjádřit tomu, proč je důležité využívat tyto fondy a také si uvědomit, že všechny ostatní fondy, celá řada fondů, které jsou pod pláštíkem EPA, Eh, vlastně neuvolňují prostředky pro tyto země, je to i proto, že tyto země nevědí, jak čerpat, což je docela zajímavé. Eh, jak si teoreticky, takže si myslím, že bychom měli eh, jim začít poskytovat podporu daleko konkrétněji, přímo, protože vlastně Tyto země často nevědí, jak nakládat s těmi prostředky, jak je čerpat a podobně, i když jsou pro ně vyčleněny. Musíme tedy posilovat vzájemné eh, porozumění, eh, sdílet informace o dobrých postupech a dokonce i jim, jim tedy nabízíme určité balíčky řešení. Já vím, že bych třeba mohla nabídnou tedy podporu v případě chudoby, ale jinak eh, platí určitá pravidla, eh, do kterých se třeba nevejdou, ačkoliv jde konkrétně o boj například proti obchodu s lidmi. Čili eh, to je něco, o čem bychom ještě měli debatovat. Děkuji za tento příspěvek. A než se vrátím zpátky a dám slovo zpravodajce, chce komise vystoupit? Dobré ráno. Děkuji, pane předsedo. Komise vítá stanovisko paní Valero, zvláště to, že zdůrazňuje skutečnost, že tedy přestupní pomoc je takovou dlouhodobou investicí do budoucnosti Evropské unie. A také tedy se nám líbí to, že kladete důraz na některé aspekty, jako je sociální inkluze, ochrana, podpora marginalizovaných komunit a podobně. My s vámi souhlasíme v tom, že to jsou v podstatě prioritní oblasti pro komisi a v návrhu nařízení některé tyto oblasti najdete přímo uvedeny seskupené kolem různých tematických priorit, tak jak jsou tyto uvedeny v příloze k nařízení a například tu máme cíl A, vláda zákona a pořádku a tam byste našli tedy právě zmínku o některých těch institutech, o kterých jste hovořila, jako je statut mezinárodní ochrany a podobně. A nebo například k cíli D v příloze, příloze tam máme hospodářský a sociální rozvoj a zase tedy některé ty vaše priority jsou tam přímo uvedeny, například větší míra společenské inkluze a ochrany. Také se shodneme na tom, že je třeba předcházet překryvu mezi různými nástroji, které tak všechny řeší migraci. Z tohoto hlediska souhlasíme s tím, že komise v rámci přípravy víceletého finančního rámce připravila stanovisko k tomu, jak harmonizovat interní a externí finanční nástroje, které migraci řeší. To je podkladový materiál, takzvaná FISH, kterou už jsme a rozdistribuovali na půdě rady a dali také k dispozici různým výborům parlamentu a můžeme ji rozdistribuovat znova. Já vám tedy děkuji za to, že jste mi dali slovo. Děkuji. A dávám zpět slovo paní zpravodajce. Chci jenom poděkovat těm, kdo už pohovořili. Těším se na pozměňovací návrhy, protože pokud vím, tak tedy nějaké pozměňovací návrhy budou a bude pro mě také velmi zajímavé vyslechnout si vaše připomínky. Poslední datum pro předkládání pozměňovacích návrhů je 3. prosince v 5 odpoledne. Potom tedy dojde ke zpracování pozměňovacích návrhů a hlasovat se bude 10. ledna. Děkuji. Děkuji, kolegové, a nyní můžeme pokračovat bodu 20, pokud už dorazila zpravodaj. Čekáme na pana Niedermillera. to bylo 28, který se vyjádří k agentuře Evropské unie pro otázky azylu. Takže opět se tady uděláme krátkou přestávečku na 10 minut než dorazí pan Niedermiller. Je to tím, že, že tady naše kolegové zároveň vystupují a hlasují i na jiných výborech. Pan Niedermiller je na cestě. Also we, we, we're, we're running, uh, ahead. A také vlastně postupujeme velice rychle. Takže desetiminutová přestávka, pak bod 28.

Dear colleagues, thank you for your patience. We can begin on point 20. Vážení kolegové, vracíme se k bodu 28. Vyslechneme si vystoupení zpravodaje pana Niedermellera, který představí aktualizovaný mandát. Měli bychom hovořit o návrhu stanoviska za normálních okolností, ale všechny eh, procesní kroky musely být znovu vynalezeny, protože jde o bezprecedentní případ, kdy upravený návrh komise byl eh, předložen spolu legislátorovi pod stejným číslem návrhu, i když jsme vlastně tento návrh, ten původní návrh již přijali v roce 2016 a v roce 2017 zospěli k prozatímní dohodě. Zpravodaj jménem vyjednavacího e, týmu parlamentu již poslal stížnost komisaři a, a rakouskému velvyslanci v tom smyslu, že parlament hodlá dodržet své závazky ve smyslu co nejrychlejšího přijetí e, mandátu pro agenturu pro otázky azylu. E, setkání s komisí proběhlo dnes dopoledne, debatovalo se o tom, jak dále pokračovat a Peter Niedermüller vám k tomu jistě řekne víc. Dávám tedy Petrovi slovo. Děkuji. Děkuji velice, pane předsedo. Jak už jste zmínil, tenhle návrh je téměř, má za sebou dlouhou historii. A jak už jste řekl, do, podařilo se dokonce dospět ke schodě za malckého předsednictví a uzavřít politickou dohodu nad textem, konkrétně tedy v červnu 2017. Potom se dlouho nedělo nic a v září 2018 Evropská komise předložila nový návrh pod stejným číslem. Evropský parlament nezná takovýhle precedent, a to z dobrého důvodu. Upravený návrh komise byl, představen, byl předložen pod stejným procesním číslem poté, co parlament již schválil mandát. Aby Evropský parlament mohl formálně zareagovat na návrh komise, musí překonat zásadní procesní problémy, a rezignovat na některá z vlastních interních pravidel. Podařilo se dosáhnout předběžné schody v červnu 2017 u původního návrhu a bez ohledu na to, že došlo k revize pouze na technické úrovni, výsledkem je konsolidovaný text, včetně úvodních ustanovení a hotovo to tedy bylo již před rokem. Celou tu dobu vlastně už bylo možné nad textem pracovat, ale komise se rozhodla předložit jej teprve teď. Já si myslím, že upravený návrh komise spolu legislátory nějak nepřibližuje k přijetí nového nařízení v tomto funkčním období parlamentu. Naopak, jen se tím o jedno zmnožil výčet návrhů, které čekají na a zpracování a které jsou součástí toho azylového balíčku. Aby do budoucna tento, tato agentura mohla fungovat co nejdříve, je můžeme použít pouze předběžnou dohodu, kterou jsme dosahli za malckého předsednictví. To je tedy jediný způsob, jak postoupit dál. A pak teprve se můžeme věnovat tedy tomu novému konsolidovanému textu jeho přeskumu a to také tedy s ohledem na to, jak jemu vývoj došlo u dalších materiálů. Ve svém vysvětlujícím memorandu komise tvrdí, že zahrnula text eh, dočasné dohody, ale v podstatě navrhované úpravy jdou nad tento rámec a zásadně mění ducha a, a podstatu těchto návrhů. A co je ještě důležitější, podle vlastních slov komise a podle mého vyhodnocení navrhované úpravy eh, nejsou kompletní. Pokud by měly být přijaty, a zapracovány kolegislátorem, pak komise bude nucena otevřít znovu i další části tohoto návrhu, například postupy pro poskytování technické a operační pomoci, ustanovení o ochraně dat a další s tím spojené nástroje. Z tohoto pohledu si myslím, že upravený návrh v podstatě povede k nutnosti projednat znovu celý text pro zatímní dohody. A proto jsem dospěl k názoru, že návrh komise představuje zásadní posun, pokud jde o mandát a fungování agentury, a vzhledem k tomu, jak nezbytné a náhavé je tuto agenturu založit, myslím si, že takovýto posun by mohl ohrozit budoucnost tohoto nařízení šlo o politické rozhodnutí dvou spolulegislátorů. A je to součást politického kompromisu a já jsem opravdu překvapen, že komise nám tuto věc vrací zpátky na stůl. Závěrem chci znovu zdůraznit, že předběžná dohoda, ke které jsme dospěli za malckého předsednictví, představuje jediný solidní základ pro budoucnost takové azylové agentury a že práce na tom by měla začít co nejdříve. A jak už jsem zmínil, tedy ty změny se týkají jen některých částí textu, nejde tedy o úplnou změnu a my dopoledne jsme se setkali s příslušným komisařem, se zástupcem rakouského předsednictví a budeme se snažit najít nějaké řešení a nějaké přijatelné kroky v této věci. Děkuji. Děkuji za veškerou práci na tomto materiálu, za to, že jste o tom informoval výbor. Má ještě někdo nějaké další příspěvky. Carlos za EPP. Děkuji, pane předsedo. Když jsme o tomto návrhu komise hovořili loni v říjnu, řekl jsem, že pokud vím, věc je hotová. Tohle byl první návrh k problematice azylu, eh, ve kterém se podařilo dospět k prozatímní dohodě ve věcech azylu a proto nechápeme, proč komise znovu zvolila tento postup a ani nevíme, co vlastně rada opravdu chce v této věci. Jsem si ale jist tím, co je potřeba udělat. Musíme schválit fungování nové Evropské azylové agentury a to ještě předtím, než nám skončí funkční období. Ten cíl musíme naplnit. Cesta, kterou zvolil zpravodaj, pan Niedermüller, je správná a může se spolehnout na naši plnou podporu. Nové pozměňovací návrhy komise porovnáme s tím, co máme už na stole, tady s tou prozatímní dohodou, protože to je jediný solidní základ. Spravodaj se může spolehnout na to, že budeme postupovat co nejrychleji a já apeluji na komisi a předsednictví, aby také postupovali co nejrychleji, tak aby bylo možné schválit fungování této nové eh, azylové agentury co nejdříve. Děkuji. To je skvělé. Děkuji, Karlosy. Sophie? Já naprosto podporuji tento postup a chci jenom dodat, Eh, že jsem opravdu rozčilená tím, jak komise se nechá používat radou. Eh, to je podobné jako s tou žádostí o rýka směrnice o repatriaci, o navracení. A je to tím, že rada prostě blokuje veškeré snahy o pokrok azylové problematice. A to je opravdu ostuda. Máme se za co stydět. Je to už čtvrtá zima, kdy lidé, kteří uvízli v Řecku, ji budou trávit ve stanech. A já si myslím, že kdybychom tam odvezli eh, radu do těchto podmínek, tak se rychle dohodne. Proč to tedy vůbec eh, schvalujeme? Proč vůbec jsme ochotni jednat o tomto novém návrhu? ve chvíli, kdy rada odmítá tedy eh, pokročit ku předu v této věci. To bychom prostě neměli jako instituce. Taky Sofie. Děkuji, Sofie. Blokování azylového balíčku je opravdu ostudné. Děkuji. Kdo ještě si chce vzít slovo? Zastupce komise? Takže a to byl tedy mírný úvod. A nyní nám pan Rán může říct něco k tomu, jestli eh, rada opravdu používá komisi jako nástroj. Děkuji, pane předsedo. A no, také chceme poděkovat zpravodaj za to, že tomuto návrhu dal prioritu a že připravil rychle stanovisko. A děkujeme panu Niedermillerovi za to, že hovořil s komisařem Abramopoulosem a organizovala setkání se stínovými zpravodaji. Ta diskuze byla velmi konstruktivní. Komise se také těší na další diskuze se spolulegislátory, tak aby se podařilo posílit mandát eh, této agentury ještě za tohoto funkčního období parlamentu. Komise také potěšena tím, eh, že zpravodaj sdílí názor komise na to, že tedy dobře fungující Azylová agentura je základem dobře fungujícího azylového systému a také tedy zdůrazňuje důležitost solidarity s členskými státy, které čelí migratorním tlakům. Proto také komise přišla s těmito několika konkrétními pozměňovacími návrhy k mandátu agentury v zájmu toho, aby agentura měla jasně definovaný mandát, který umožní poskytovat veškerou operační podporu, kterou členské státy potřebují. A dovolte mi zdůraznit, jak už jsme naznačili na setkání Libe v říjnu, kde byl tento návrh odprezentován, že tento upravený návrh neotvírá znovu dočasnou politickou dohodu, tedy tu prozatímní dohodu, která byla uzavřena loni mezi legislátory tuto dohodu plně respektujeme. Nový návrh se snaží navázat na tuto prozatímní dohodu a zohlednit zkušenosti, kterých jsme nabili mezi tím, zvláště v Řecku a v Itálii. Tyto zkušenosti ukázaly, že je potřeba ještě rozšířit operační systémy, které má agentura k dispozici a které může nabídnout členským státům. Z těchto důvodů doufáme, že parlament odsouhlasí tyto omezené změny bude souhlasit s námi, že dávají smysl. A konečně, pokud jde o ty různé souvislosti, křížové odkazy a podobně, celá řada z nich eh, je v tuto chvíli v ranatých závorkách. A podle návrhu, podle návrhu komise je možné to řešit rychle na technické úrovni, inspirovat se již přijatými nástroji a rozhodně by to nemělo stát v cestě urychlenému schválení rozšířeného mandátu. My se tedy těšíme na to, že tato jednání začnou co nejdříve a mezi tím jsme připraveni vést další diskuze na technické úrovni a odpovědět na všechny otázky, které by členské státy mohly, které by poslanci mohli mít. I mean, we've got a lot of questions, but I think we, we put them before you my jsme už položili otázky a vy jste pouze vydal prohlášení, takže eh, pane zpravodaj, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Možná to tedy zopakovat? Vy jste se viděl s těmi zástupci dnes dopoledne. Chcete k tomu něco dodat? Já myslím, že už není třeba nic vysvětlovat. My jsme se sešli dnes ráno a já souhlasím s komisí v tom, že to bylo konstruktivní setkání. Setkání stínových zpravodajů proběhne příští týden a my se budeme snažit ze všech sil. Samozřejmě uvědomujeme se, jak obtížná jsou tato jednání, ale parlament se vždycky snaží být konstruktivní a to i v této věci, takže uvidíme, jak to půjde příští týden. Děkuji. I'm having a meeting with the rapporteur se setkávám se zpravodaj k tomu azylovému balíčku. Po skončení tohoto zasedání mm, chceme znovu hovořit o naší strategii, o tom, jak ji případně přehodnotit, takže ehm, si dovolu, dovoluji pozvat i tebe, Sofii. Je to totiž velice eh, závažný okamžik a my se prostě musíme dohodnout, jak budeme pokračovat dál. Děkuji tedy Pítrovi, děkuji stínovým zpravodajům. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 3. prosince. Děkuji velice. Děkuji kolegové a tím přecházíme k bodu 29. je to poslední bod dnešního dopoledního jednání. Situace v Libii v oblasti pátrání a záchrany. Proč to máme dnes na programu? Tohle téma se nám na program opakovaně vrací i na výboru Libe. 10. října jsme eh, uspořádali výměnu názorů s UNHCR, IM, IMO, IOM a s platformou pro e, středozemní moře. Tehdy jsme se bavili především o středozemní moři a líby jsme pouze zmínili. Dnes na to navazujeme, vyslechneme si krátkou prezentaci. Nejprve si tedy vyslechneme stanovisko právní služby, která se přihlásila o slovo a vyjádří se, se ke kompatibilitě regionálních platform pro vylodění. Já tedy děkuji všem, kdo se účastnili přípravného zasedání. To bylo velice náročné, ale důležité. Kolegové, vy jste také tady jistě zaregistrovali, co se o věci píše v, textu, v tisku. A nyní se vlastně vracíme k této problematice, abychom zjistili, kde si stojíme, pokud je o závěry rady. A je potřeba se o tom tedy znovu bavit a znovu se zaměřit jako výbor na problematiku pátrání a záchrany obecně a na problematiku platform pro vylodění v Libii a také o tom, jak vlastně dál nakládat eh, s uprchlíky a migranty vzhledem k tomu, že situace v Libii je nestabilní. Paní eh, Verčia eh, měla vypracovat stanovisko o uprchlících a migrantech, kteří uvízli v Tripolisu ale nestihla to, proto jsme se tedy rozhodli, že se tohoto tématu ujme Libe, i protože celý ten kontext je velice náročný. Ta situace i ten kontext jsou velmi náročné. Politická situace a bezpečnostní situace se výrazně zhoršuje. Roste také počet sebevražd na místě a ze všech těchto důvodů je třeba situaci znovu přehodnotit na půdě výboru Libe. My jsme si pozvali hned několik řečníků, kteří k této věci vystoupí. Někteří z nich teprve dorazili. Všichni tedy eventuálně dorazí, ale někteří jsou teprve na cestě. Ale protože jste dnes ráno byli tak trpěliví, kolegové přebíhali, aby mohli hlasovat na půdě různých výborů, tak z těch eh, důvodů tedy navrhuji, abychom nejprve dali slovo kolegům, kteří jsou tady a pak tedy vlastně dáme té diskuzi volný průběh. Začneme tedy právní službou. My jsme si tyto stanovisko vyžádali k těm platformám vylodění. Možná to zní jako trochu suché téma, ale eh, vlastně jde přímo k věci, pokud jde o závěry rady. A to vlastně souvisí i s tím, jak, eh, s otázkou, kterou se tady klademe, co vlastně rada dělá, jak to, že se tuto problematiku ještě nepodařilo vyřešit. A proto si tedy nejprve vyslechneme stanovisko právní, lidi, eh, právní eh, služby k problematice tzv. kontrolních center. Stanovisko jako takové je důvěrné, ale právní služba nám to může ústně schrnout. Daniel, vám představí stanovisko. Dobrý den, pane předsedo. Ano, já, i když to stanovisko bylo připraveno anglicky, tak budu hovořit francouzsky. Ano, takže jste, mm, my jsme byli požádáni o stanovisko o kompatibilitě platform regionálního vyloďování a kontrolovaných center středisek, tak jak to navrhuje 20. 8. června Evropská rada. Takže problém byl v tom, že ty instituty, koncepce, které ve svých eh, závěrech navrhuje Evropská rada, tak to nebylo příliš rozpracováno, takže v podstatě eh, tam do toho potom spadaly různé situace, reál, reálné situace, kde bylo těžké vůbec se k tomu vyjádřit, protože jsme nevěděli, jak ty struktury budou detailně fungovat. Roz, rozdíl mezi těmito dvěmi koncepcemi, tedy regionální platformy pro vylodění a kontrolovaná střediska, tak to vůbec nebylo jasné. Podle závěru Evropské rady, tak ty platformy pro vylodění, tak ty měly se nacházet mimo území EU, kdežto ta kontrolovaná střediska, tak ta měla působit na území EU. Aspoň to jsme dedukovali, když jsme si přečetli závěry rady. Ale možnost, že ty platformy pro vylodění eh, budou i figurovat v EU. To o tom tedy hovořila také Evropská komise. Ale v tomto případě, pokud budeme mít ty platformy pro vylodění v EU, tak potom nebude vůbec snadné udělat zde rozdíl mezi oběmi koncepcemi. <clears throat> Kromě toho, že podstatě jejich dva účely by byly podobné, protože podle závěru rady jde o to velice rychle mm, v podstatě rozstřídit ty migranty a určit, co spadá či nespadá, nebo kdo spadá či nespadá pod mezinárodní ochranu. Ať je tomu jakkoliv, tak zásadní kritérium, které třeba vzít do úvahy, když jde o to, zvážit legálnost takových struktur a jejich lokalizaci, umístění na Evropské unii, tak to je podstatné. Za prvé, my jsme zanalizovali případ těch struktur, které e, se nachází na území EU. A v tomto případě se zdá obtížné zde zjistit nějaké překážky pro jejich mm, e, mm, zakládání, i vzhledem k tomu účelu, který je v souladu s evropským azylovým právem, ty struktury mají účel, který je v souladu a principiálně lze je legálně zakládat na území EU a tam přijímat migranty. Ať jsou to migranti, kteří byli zachráněni na území některého členského státu, včetně tedy teritoriálních vod, anebo mimo teritorium EU. V této fázi, jak jsem řekl a připomněl, v úvodu, nic se zde neupřesňuje. Tedy jaké budou e, ty metody fungování těchto zařízení, těchto struktur. A právní služba tedy nebyla schopna přesně vyhodnotit jejich zákonnost, legálnost a v každém případě lze skonstatovat, že tyto struktury budou integrálně podléhat asilovému právu EU. A v tomto ohledu stanovisko, které jste obdrželi, tak to řešilo pouze otázku omezení z poho- pohybu eh, migrantů na eh, hostitelském, člen, eh, na v hostitelském členském státě, protože koncepce těchto struktur v mm, mm, mm, nás zbuzuje tyto otazníky a v podstatě ta kontrolovaná střediska lze možná považovat za uzavřená střediska, a v tomto smyslu směrnice z roku 2013, roku číslo 33, o podmínkách přijímání eh, žadatelů o azyl, tak ta stanoví, že žadatelé o azyl, že v zásadě budou moci se volně pohybovat na území hostitelského státu. Nicméně je pravdou, že omezení restrikce lze uvalit, lze omezit tedy svobodu pohybu, samozřejmě bez toho, aniž by zde se přesně definovaly ty podmínky, jenom je třeba, aby ty, to omezení pohybu, aby zcela nezasahovalo do soukromé sféry a aby tomu té osobě podle směrnice, aby ta osoba mohla eh, uplatňovat ty garance a výhody, které jí tato směrnice dává. Kromě toho, členské státy také mohou uložit eh, žadateli o azyl ur, vyhradit určitá místa pobytu na základě obecného rozhodnutí. Takže v zásadě eh, kontrolovaná střediska, kde se budou schromažďovat migranti, tak principiálně to je v souladu s ustanoveními unijního práva. Je to v pořádku, ale opakuji ještě jednou, že to mm, by muselo být přesně zakotveno potom eh, v těch definicích těchto středisek. Omezení pohybu v rámci těchto středisek, to jsme také řešili, když opakuji v tomto ohledu, nemůže, nemohli jsme jít do, příliš do detailu. Jenom chci zdůraznit, že eh, zadržování těchto žadatelů je pouze výjimečné. Tedy detence je pouze výjimečná, musí být podle záka, zákona a musí to podléhat mm, těm principům proporcionality a musí to být nezbytně nutné. A mm, ta detenční opatření nelze považovat za normu. Vždycky se o tom musí rozhodovat individuálně, případ od případu, podle konkrétní situace a podle kritérií detence, které musí být přesně předem definovány eh, v legislativě. Takže to lze říci v této fázi ohledně těchto zařízení na území EU. Pokud jde o ty platformy pro vylodění, které by se nacházely mimo EU, takže pro tento typ zařízení, tak zde v této fázi právně lze říci, že to je komplikovanější věc, protože v zásadě to bude za vyset na tom, kde ti migranti byli zachráněni. Pokud ti migranti byli zachráněni, jako to bývá v teritoriálních vodách, člen, tedy státu, pardon, státu mimo EU, takže tito migranti nespadají do jurisdikce členských států EU, tudíž jsou mimo pole působnosti evropského asilového práva. Ale e, spadají e, pod právo třetích, třetí země, která je přijme, a to především spadají pod úmluvu, ženevskou úmluvu z roku 51 o statutu uprchlíků, pokud tedy tím třetím státem byla ratifikována. A je třeba upozornit, že většina států kolem Středozemního moře tuto ženevskou úmluvu ratifikovaly. Avšak, jakmile tedy Unie se začne formálně či neformálně angažovat a mm, nějakým způsobem tedy provozovat tyto nebo mm, platformy mimo EU nebo se v nich angažovat, tak tyto platformy musí respektovat záruky, podle ženevské úmluvy, především princip non refoulement, to znamená zakáže se, aby tyto e, platformy se nacházely v zemích, které nelze považovat za bezpečné. A teď pokud jde o e, migranty zachráněné mimo teritoriální vody, takže v zásadě ty nelze Eh, považovat za migranty, které by, kteří by spadali pod evropské právo, protože nejsou, nebyli zachráněni v teritoriálních vodách a i když jsou zachráněni eh, lodí, která pluje pod vlajkou členského státu, kromě nějakých podrobných eh, okolností, které jsou popsány ve stanovisku, ale takže, takže protože tady ta, nelze to považovat za to, že, členská, že loď nějakého členského státu, průvleku členského státu, že zakládá tu teritorialitu, to ne. A nyní lze tedy to považovat za případ těch migrantů, jak jsem hovořil předtím, to znamená, jsou, jsou považováni za migranty, kteří byli zachráněni mimo území EU. A takže e, ale migranti zachráněni teritoriálních vodách členského státu, tak ty, ty spadají pod unijní právo. To znamená, nelze je poslat mimo území EU bez toho, aniž by předtím nemohli vyčerpat asilové řízení v EU s tím, že jejich, azyl, přihlá, jejich žádost o azyl musí být zcela přeskoumána, protože jinak by se to považovalo za reforma, což zakazuje Ženevská umluva i evropské právo. Tudíž takovéto záruky, které se týkají vyřizování při žádosti o azyl, azylových žádostí, tak to e, tedy tu, tu možnost nelze nabídnout těm migrantům, kteří byli posláni do těch platform mimo EU a bylo by těžké vůbec prostě dávat nějaké garance, když se nachází v nějakém centru, středisku mimo, nebo v nějakém zařízení mimo EU. A takže tím pádem platí, že když je nějaký migrant zachráněn na území EU, respektive v teritoriálních vodách EU, nemůže být poslán do těch platform ve třetí zemi. Ale jak jsem řekl, naš, naše stanovisko je omezené, protože o těch zařízeních nemáme moc informací. Děkuji za vaši pozornost a rád odpovím na vaše otázky. Děkuji. No, to byl odvážný pokus. Takže hm, pracovat na základě dokumentů komise pouze. A možná tady bychom mohli si vyslechnout komisi, tedy eh, službu pro vnější akce, jak to je. Eh, ale nic, a nicméně byla to, byl to velký dobrý pokus dát všechno nějak dohromady a na základě hm, tedy hm, důkazů z terénu to vytvořit. A, hm, takže ta platforma pro vylodění mohou být mimo EU, mohou být i uvnitř EU. A ta kontrolovaná střediska mohou být uvnitř EU a možná i mimo. Takže tady to znamená, že můžeme mít všechno nebo nic. Všechno je možné, to je taková kavkárna trochu. A v podstatě od června se nic nezměnilo. Děkuji. Ale dobré je, že několikrát se zmínil evropské právo. To je dobré. Výborně. Šestkrát, myslím, jste zmínil, že jste v EU a v teritoriálních vodách EU se aplikuje unijní právo. A co tedy mimo teritoriální vody? Tady bude problém. Takže to je takové cynické trochu. Vypadá to, že jsme se někam od června neposunuli, ale je dobré, když náš parlament vydal své právní stanovisko k, k evropskému, tedy unijnímu právu. A tady, teď, dnes. Dnes opět budeme hovořit v černu eh, s UNHCR, kteří pracují s těmito zařízeními. A teď se podíváme ještě jednou na situaci v Evropě. Máme zde několik řečníků, má, takže máme zde otázku paní Verža, na kterou musíme zareagovat. Takže ti, kteří přišli později, tak nám jim vysvětlím, o co nám jde. My dáváme dohromady tady všechny čtvrtou tu skládačku, jaká je situace v Libii a snažíme se získat aktuální informace. A Mm, takže základem je otázka komisi, kterou položila paní Verža, která se týká uprchlíků zadržovaných v Libii. A třeba komise by mohla na to zareagovat? Dobře. Ale nejprve paní Verža tady není, ale paní Spinelli eh, toto popíše a vysvětlí a poté komise. Takže Barbaro, kdybyste mohla popsat tu otázku. Děkuji, pane předsedo. Já zde zastupuji paní Verža, která nemohla přijít dnes na naši schůzi. A 4. září 2018 ona předložila eh, tuto otázku, prioritní otázku komisi, kterou i hm, podepsalo asi 20 poslanců z různých frakcí tohoto parlamentu a k dnešnímu datu však jsme neobdrželi odpověď komise i přesto, že je to humanitárně naléhavá situace. Tedy ta situace uprchlíků zadržovaných v Libii. Situace se jim se zhoršuje. Asi 8 tisíc uprchlíků a migrantů, eh, tak ty eh, mezinárodní společenství opustilo a potřebují naléhavě ochranu a potraviny a zdravotní péči. Dostali jsme zprávy, přesné zprávy, které nám potvrzují, že tyto uprchlíci nemají přístup ani k potravinám, ani k vodě. A tudíž Eh, tam jsou i případy, kdy hladoví a i kdy dochází k obchodování s lidmi. Eh, vysoký představitel, komisař UNHCR řekl, že jeho agentura eh, by se měla stáhnout z Libie snad i a včera Eh, eh, jasně bylo sděleno, že ti migranti, kteří byli zachráněni na moři, tak nesmí být vraceni do Libie, repatriováni do Libie. Naše dvě otázky. První, jaké kroky hodlá komise přijmout eh, proto, aby zajistila evakuaci uprchlíků, kteří jsou uvězněni v Tripolisu a jak je lze převést na bezpečné místo. Nicméně nám se podařilo získat odpověď pana Grande z UNHCR, ale komise mlčí. Druhá otázka, zdali komise hodlá či nikoliv pozastavit podporu kterou garantuje eh, eh, pobřežním hlídkám v Libii, proto, aby ty osoby, které eh, jsou zachráněny na moři, aby nebyly repatriovány na místo, kde jejich životy jsou ohroženy. Děkuji. Thank you very much, uh, Barbara, for presenting. Děkuji, Barbaro. A dobře. A nyní zde máme, tedy nejprve si vyslechneme aktuální informace a vysvětlení od komise DG Home. Máme zde pana Michela Avina, který je expertem na Libii z DG Home, takže takže je, bylo by třeba, abychom konečně pokročili v této diskuzi. Já se ptám ještě k Africe, Pořád tomu říkáte kontrolovaná střediska? Komise si vůbec neuvědomuje, jak to zní, i vzhledem k historii. Takže e, z C začínala celá řada e, dalších zařízení, kontrolovaná střediska. No, vám to, ne, vám to nedochází. Ani ten zvuk vám nedochází, že je trochu špatný. Možná bychom mohli si o tom promluvit někdy. Vám to nezní jako nějaký mm, e, něco, co by mohlo jaksi poškodit obraz EU. Já myslím, že asi všichni chápou možná, o co mi jde, možná, že to chápu jenom já. Jenom, mm, takže tady jde o to, aby jaksi historicky jenom taková myšlenka já jsem jenom, abych na to nezapomněl, protože teď, vzhledem k tomu, jak jsme na tom, jenom se zaměřit na, tom, jak jsme, eh, zaměřit na to, jak jsme na tom s tímto návrhem. Takže kam směřuje tento návrh? Čemu to je? Děkuji, pane předsedo. Především chci potvrdit, že ta parlamentní otázka je nyní zpracovávána v komisi a do parlamentu se dostane brzy. Eh, pokud eh, mi umožňují eh, vnitřní pravidla, tak já vám nyní řeknu, co je nového v centrálním středomoří. A jenom abych uvedl několik čísel celkový počet eh, k 21. listopadu je 22 541, což je o 80 eh, méně než před rokem. A nyní kontext. musíme si uvědomit, že eh, akce eh, vyhledávání a eh, zachraňování se řídí mezinárodním právem. To je jeden z principů, které musíme brát v úvahu. Evropská unie samozřejmě musí se zabývat tím, jaké to má hranice, eh, tedy technická pomoc a podobně. A chceme se blížit k dlouhodobému řešení. V minulých letech kapacita pro eh, vyhledávání a zachraňování, eh, včetně koordinace a organizace, to bylo výrazně zlepšeno díky spolupráci členských zemí také díky spolupráci eh, s Frontexem a dalších operací, eh, jako je třeba Sofia a samozřejmě také díky eh, nevládním organizacím. To mě také umožňuje, aby se zaměřil na řízení společných operací Frontexu a dalších organizací pro pobřežní ochranu. Je třeba, aby bylo jasné, že operace, eh, která začala jako eh, ostraha hranic, má samozřejmě také svou dimenzi v oblasti vyhledávání zachraňování. Nicméně tady máme eh, z hlediska Frontexu Eh, omezení na technickou a provozní pomoc členským zemím. V současné době, eh, pokud se najde nějaký objekt, který je skutečně v tísni, eh, pak nastupují automatické procesy. A tento případ platí také eh, v souladu se, eh, tedy eh, se společnými operacemi, tam se tento přístup uplatňuje také. V roce 2018 agentura měla 86 událostí vyhledávání a záchrany a zachránili jsme 4093 migrantů. A to je asi tedy eh, rozsah eh, angažmá Frontexu. Eh, pokud se týče spolupráce s libýským orgánem pro ochranu pobřeží, tak ta je uznávána také OSN jako legitimní orgán a byla zahájena spousta činností na podporu libijských pobřežních hlídek. Na základě informací od IOM v roce 2018 eh, libijské pohraniční síly eh, pomohly zachránit více méně 14 tisíc eh, migrantů v identifikovaných situacích tísně podpora a spolupráce eh, ze strany Frontexu eh, se odehrává například eh, v podobě školení a výcviku. Například v rámci operace Sofia jsme poskytli skutečně přesně na míru šitý způsob výcviku. Dále máme ještě další naplánované eh, typy výcviku a vždy je součástí tohoto výcviku také lekce o eh, lidských právech. Eh, v loňském případě byly, byla vyhlášena libijskými orgány oblast sociálního, sociální záchrany a to tom samozřejmě ví také eh, příslušný orgán OSN. A je to na základě konvence hamburské o eh, bezpečnosti na mořích. No, jsme měli eh, v IOM vyhlášenou oblast eh, záchrany a bezpečnosti na mořích, což je eh, v souladu s příslušnou legislativou. V oblasti eh, sociální záchrany, tak tady se berou v úvahu veškeré oblasti regionu, geografické, geografické hranice a vše je nyní podepsá, vyvěšeno veřejně na stránkách IMO. Na základě vyhlášení této oblasti libijské úřady eh, vyslala návrhy eh, příslušný dohod do Tuniska, Egypta a Itálie. A byla z toho vynechána Malta, poněvadž zde už existuje podepsaná smlouva z roku 2009. Čili tolik eh, je tedy eh, současná situace a já se nechci příliš dále šířit o těch výcvikových akcích spolu s libijskými eh, orgány, poněvadž to je věc kolegů z úseku pro vnější činnost. Nicméně je třeba také říci, že máme eh, významné eh, významné eh, jaksi, problémy, významné akce, které posuzují vhodnost kandidátu pro výcvik ze strany Libie. A nyní pan Piké ze orgánu pro zahraniční činnost a pan Koseda eh, z IOM. A poté ještě jeden z našich řečníků a eh, poté debata. A já bych eh, prosil, abyste byli pokud možno struční. Sofie? No, my jsme si teď vyslechli eh, hodně tedy eh, technokratických údajů, ale nikdo nám neodpověděl na otázku, co děláte pro evakuaci lidu a co děláte pro to, aby neskončili v nějakých nebezpečných místech. Ano, ano, eh, toto jsem vlastně také měl na mysli abychom tady měli eh, poněkud, eh, eh, poněkud bezprostřednější odpovědi. Dobře, my to můžeme udělat trošku lépe, abychom tady nemluvili příliš dlouze, tak já navrhuji toto. Takže zachovejme ten formát. Takže prosím vás, bez dlouhých prezentací. Prostě, eh, kdybychom se mohli omezit velice stručně na ty klíčové body. V podstatě nás zajímá, co je nového v těch eh, klíčových otázkách. My víme, co se stalo nedávno v Libii. Víme, že eh, tady jsme měli takový zmatený návrh, a my eh, v podstatě potřebujeme vědět, co vy o tom <clears throat> víte a případně se ještě eh, zeptat na eh, nějaké další věci. Takže pokud byste skutečně mohli se omezit na velmi krátké prezentace, já nevím, 4-5 minut a jenom ty hlavní body. A potom budou tady otázky. A myslím, že těch otázek bude určitě hodně. Takže prosím nyní pan Pike eh, z eh, External Action Service a eh, prosím klíčové otázky k tomuto návrhu a poslední vývoj. Děkuji velice, pane předsedo. Moje klíčová připomínka by byla taková, že nejprve pokud jde o režim kolem vylodění, vedeme debatu na půdě rady, podařilo se nám dosáhnout určitého pokroku a za druhé nadále pokračujeme na celé řadě eh, podkladů, které nám byly svěřeny v posledních dvou či třech letech. Takže já zdůrazňuji, že ať už se stane cokoliv v rámci té diskuzi o platformách pro vylodění, vždycky to bude v souladu s tím celkovým přístupem, tedy tím komplexním přístupem přístupem. Libijskou krizi nevyřešíme jedním řešením, jedním podpisem. Proto se snažíme posílit e, dozor na hranicích, nejenom tedy budovat instituce, ale také proškolit personál, včetně v oblasti lidských práv. Není to jednoduché, víte, jak nestabilní je situace v Libii, zvláště na jihu, kde v podstatě tedy vláda nefunguje, nefunguje ani právo se tedy vláda zákona a pořádku, ale my se přesto snažíme. Vy pořád hovoříte o lidech, kteří někde uvízli, nelegální migranti, kteří uvízli eh, v Liby a lidé, kteří jsou tam drženi eh, v vazebních centrech. My uvnitř těch center ve spolupráci s nevládními organizacemi a organizacemi OSN. Pracujeme na tom, aby tato centra eh, byla vybavena alespoň tedy minimálně přijatelným hygienickým zařízením a podobně. A také kdykoliv tedy můžeme, upozorňujeme na problematiku libijské úřady na všech úrovních, to hm, vám mohu potvrdit, a také tedy a pravidelně cestujeme do Tripolisu, abychom zkontrolovali situaci. Dobrovolně na humanitárním základě jsme repatriovali 34 tisíc osob, o které jsme měli obavy, které jsme zachránili z těch strašných podmínek a vrátili zpátky do země původu. A za třetí jde o boj proti organizovanému zločinu, tedy především boj proti obchodníkům s lidmi. Tady bojujeme na moři v rámci operace Sofia. Podařilo se nám neutralizovat 230 plavidel, která pašeráci používali. Spolupracujeme s Frontexem a s Europolem v této věci, abychom lépe vytipovali, kdo je pašerákem. A konečně Libie je také tedy zemí, z jejíž někteří občané jsou na našem seznamu sankcí, právě protože vyvíjejí trestnou činnost. A konečně boj s pašeráky zahrnuje samozřejmě i záchranu osob na moři, doslova, Podařilo se nám zachránit více než 3000 lidí. Uh, uh, Konečně tedy ten problém s migrací z Libie se podaří dořešit jen pokud ta situace uvnitř Libie bude trvale udržitelná a stabilní. Tak uh, je tedy mm, tak to je tedy schnutí situace. Vysoká představitelka se před deseti dny účastnila v Palermo konference na toto téma, kde Eh, tedy potvrdila plnou podporu Evropské unie eh, ve eh, partnerství s OSN a dalšími organizacemi, tedy plnou podporu řešení tohoto problému. Děkuji, mám tu tedy dalšího řečníka, odborníka na migraci. Děkuji za to, že jste nás pozvali a za možnost tady pohovořit. Začnu třemi nebo čtyřma, čtyřmi připomínkami o situaci v Libii a k situaci migrantů. Stabilita země v nás budí obavy. Víte, že kromě migrantů je tady problém s opravdu zásadní humanitární krizí, která se Eh, vleče už několik let. Je třeba také řešit problematiku interního vysidlování obyvatel. Abyste si představili, jak to vypadá s bezpečnostní situací, jaký dopad to má na naše operace, my v tuto chvíli provozujeme naše místní střediska za pomoci eh, odvážných místních eh, obyvatel, máme jich eh, celkem 90. Bezpečnostní situace nedovoluje v tuto chvíli, aby v těchto střediscích eh, pracovali také cizinci, ale doufáme, že se brzy zlepší a pak tady se opět vrátíme. Pracujeme v Tripolisu a také na jihu v Saba. Rádi bychom otevřeli eh, centra v Penkází, Misratě a dalších městech, ale Opět tedy to závisí na té bezpečnostní situaci, která vlastně určuje vše. Naše schopnost poskytnout podporu tedy skutečně velmi závisí na bezpečnostní situaci. Je to ten klíčový aspekt, na který bychom se měli zaměřit, který by měl být vlastně prioritou i pro všechny snahy mezinárodního společenství. Pokud jde o navracení migrantů, které tedy navrací libyská pohraniční stráž, celá řada z nich více než 500 lidí bylo takto navráceno jen tento měsíc. Od začátku roku už to bylo více než 15 tisíc lidí, které zachránila libyská pobřežní stráž a to si musíte porovnat s počty, které dorazily do Itálie. Je to 22 tisíc letos, což je rekordní, protože ještě loni by tohle číslo bylo za jeden měsíc. Počet úmrtí je 1268 od začátku roku. Situace se může vyhrotit Eh, jako například v případě eh, vylodění v Misratě, kde eh, tedy uprchlíci se odmítli vylodit, bylo jich 96, skončili ve vazebních centrech nebo přímo ve vězení. Také podporujeme záchranné akce v poušti ve spolupráci s libijskými orgány. Opět se tady vlastně snažíme o takový širší geografický záběr. Pracujeme například v oblasti eh, na hranici s Nigerem, ale tam je to také tedy z bezpečnostního hlediska velice složité. A eh, migranti, kteří se vylodí, jsou odvezeni do detenčních center, tady tedy ve spolupráci s UNHCR mnoho let argumentujeme, že by tomu tak nemělo být, ale je to tak. Existuje 26 detenčních center, eh, které jsou na jihu, těch je 10 a zbytek tedy na severu země. V těchto detenčních centrech je více než 5000 lidí, což je trošku zlepšení, protože v listopadu loňského roku, když jsme začali s těmi humanitárními evakuacemi, šlo o 17 tisíc lidí, teď je to tedy zhruba 5 tisíc, ta čísla se mění. A také se mění profil migrantů. Nyní tedy například je v detenčních centrech centrech 2000 Eritrejců a druhá nejpočetnější skupina jsou Somálci. Pokud jde o dobrovolnou humanitární evakuaci, tedy záleží na situaci těch lidí. 75, 70% z nich je v situaci, kdy ta evakuace není možná. A my se tedy snažíme vracet domů migranty, kteří jsou k tomu ochotní. Letos to bylo například 15 tisíc lidí. kteří byli repatrováni na základě schématu, které eh, jsme začali provozovat loni v listopadu. Pokud jde o národnostní zastoupení Niger, Ghana, Sierra Leone, subsaharská Afrika, Pakistan nebo Bangladeš. Také se snažíme oslovit migranty, kteří nejsou v detenčních centrech, ale mohli by být ochotni vrátit se domů v Libii. Jak víte, je celkem více než 600 tisíc uprchlíků. A samozřejmě i oni trpí tou bezpečnostní situací. A pokud jsou ochotni vrátit se domů, my jsme připraveni jim pomoci. Měli jsme také možnost provést první evakuace ze Sába na jihu Libie. My jsme si pronajali letadlo které vrátilo velký počet migrantů do Lagosu. A otázka je, jak tady najít alternativu k detenci. To je obtížné. A my se tedy obracíme na libijské úřady, snažíme se otevřít ty bezpečné útulky pro nejvíce ohrožené osoby. Měli jsme například případ ženy, která byla sama s malým dítětem a ještě těhotná. Podařilo se jí nám ubytovat v tom bezpečném útulku a nyní bude repatriována do Mali. A poslední bod, který chci zmínit, počet migrantů, kteří jsou v Libii, 600 tisíc lidí. Jaký dopad to má na dynamiku pracovního trhu? Většina z nich opravdu pracuje, i když je to práce na černo. A my jsme se snažili spolupracovat s ministerstvem práce, vyhodnotit situaci na trhu, setkávat se a vyhodnotit tedy eh, ten libýský kontext, protože i eh, tento aspekt eh, pomůže, pomůže, může pomoci situaci stabilizovat. Děkuji. Pak tu máme zástupce observatoře pro pátrání a záchranu. Eh, má pro nás tedy celou řadu velice užitečných informací o tom, co se děje v Libii a ve středozemním moři. Nyní tedy odprezentuje klíčová zjištění a více informací bude jistě k dispozici ještě na základě diskuze. Předávám tady slovo. Děkuji, že jste se dostavila. Děkuji. Mám několik tedy eh, průsvitek na ilustraci. Východisko. Proč jsme vlastně založili observatoř pro záchranu a pátrání. Je to proto, že v tuto chvíli žádný monitorovací mechanismus, který by řešil problematiku západního a Jižního středozemního moře neexistuje, roste počet e, úmrtí migrantů na moři. Od té doby, co Itálie a Malta zavřely své přístavy, ten počet narostl rapidně. Zatím také nedochází k žádným proaktivním záchranným misím. Poté, co Itálie přestala provozovat záchranou misi Mare Nostrum, e, tak a omezila se pouze na podporu pro libyskou pobřežní stráž eh, a některé nevládní organizace i migranti jsou eh, obvinováni z porušování lidských práv. Humanitární pomoc, kterou dodávají nevládní organizace, je nyní klasifikována jako pašeráctví či, podvratné aktivity. Tak to tedy vypadá situace. Naše observatoř je jak konzorcium, tak platforma, na které pracují výzkumníci, zástupci občanské společnosti a odborníci na mořskou migraci. Je to také platforma, která umožňuje koordinovat snahy svých členů a zainteresovaných stran. Mezi naše členy patří některé nevládní organizace, které už od roku 2015 eh, provozují eh, pátrání a záchranu. Některé z nich však eh, čelí právnímu soudnímu tlaku, mají problém se svým fungováním a, a tady jsou tedy uvedeny některé z nich. Také máme tři eh, monitorovací organizace, které tedy monitorují dodržování lidských práv. Máme také tedy právníky, kteří fungují prostřednictvím těchto dvou organizací na zeleném podkladě a konečně také zástupce výzkumných institucí. Naším posláním je založit nezávislou výzkumnou observatoř, která by sledovala vývoj ve středovinním moři a provozovala zabezpečenou digitální síť, která umožňuje schromažďovat, uchovávat a distribuovat ověřená data nejlepším eh, nástrojem, který doposud máme, je nástroj o eh, pohřešovaných migrantech. A spoleháme se pouze na primární data. A tato data jsou užívána v praxi eh, v oblasti pátrání a záchrany. Naše metodika zahrnuje dokumentaci některých zákranných akcí přímo na místě, dodržujeme ovšem určité normativní postupy, které zajišťují čistotu dat. A na jedné straně tedy eh, informace jsou chráněny eh, heslem, jsou dostupné jen členům naší observatoře, na druhé straně produkujeme na základě těchto dat také propagační materiály, které distribuujeme mezi veřejností. Výsledky jsou zveřejňovány ve vědeckých, ve vědeckých eh, publikacích, například zpráva Mare Clausum z květnu 2018. Eh, kterou následně použili tedy některé nevládní organizace, které řeší tuto problematiku z pohledu dodržování a základních lidských práv a práva. Takže Itálie například byla u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku pohnána k zodpovědnosti. A poslední ilustrace Takhle vypadá naše interní hlášení o daném incidentu. To jsou tedy ty eh, informace pro členy observatoře, ale tedy ten, eh, ta úvodní stránka vypadá takto. Tato zpráva Sarabmet je kompendiem 70 případů eh, z posledního roku a půl a v druhé části pak nabízíme shrnutí a určitá doporučení toho, jak postupovat. To je tedy vše a ještě mi dovolte tři minuty. Mám otázky, které bych ráda položila kolegům, panelistům. Takže za k tomu stanovisku o mm, evropských eh, platform pro vylodění. Vy tvrdíte, že pokud se nacházejí tyto platformy ve třetích zemích, nevztahu, neplatí tam evropské právo, včetně té povinnosti dodržovat základní lidská práva. Na druhé straně ale Frontex i další organizace fungují i na takzvaném otevřeném moři. A funguje tam například i operace Hera. Co si počnete tedy s příslušným judikátem Evropského soudního dvora, konkrétně článku 22, pokud jde o aplikovatelnost evropského práva na takovou situaci. Na komisi mám tři velmi eh, stručné otázky. Je pravda, že tento, rež, eh, tento režim je tedy eh, na otevřeném moři je regulován mezinárodním právem, ale Evropská unie je eh, signatářem umluvy, příslušné umluvy OSN. Eh, za druhé, co si představujete pod termínem záchrana? Protože to, co provádí libyská pobřežní stráž, eh, není mm, tedy něco, co by si lidi představovali jako záchranu například 90 lidí, kteří cestovali na nákladní lodi z Eritreji, Sudánu, Nigeru a tak dále, a byli tedy donuceni vylodit se eh, v Misratě tím, že eh, libyská pobřežní stráž použila slzný plyn a další donucovací prostředky, ačkoliv zrovna těchto 90 lidí eh, mělo dost velkou šanci na, tyto, na eh, statut uprchlíka. Čili co děláte s tím, abyste kontrolovali, že i libyský režim dodržuje určité základní eh, legalistické principy? A konečně čísla, která známe z Libie. Vy jste byli spokojeni s tím, že ty statistiky eh, poskytlo IMO, ale nepatří ale já myslím, že Libie tedy jako taková vůbec nemůže být eh, definována jako bezpečné útočiště. Libyská pobřežní stráž opakovaně a prokazatelně porušuje lidská práva, například ta situace ze 24. Eh, listopadu, kdy použila eh, slzný plyn, čili mě by zajímalo, jestli by nebylo možné vyčlenit v Evropě nějaké bezpečné útočiště, bezpečný region. A na IAEF mám otázku. Vy jste zmínili váš návrh, eh, jak změnit pravidla, jednotná pravidla pro vylodění. To jste prezentovali 15. listopadu eh, a ten aplikovatelný rámec ale umožňuje nyní eh, vylodění v Itálii a mě by zajímalo, jestli tedy toto bude nahrazeno nějakým jiným bezpečným útočištěm. Myslíte si snad, že to bude Libie nebo Tunisko? A opravdu si myslíte, že jsou bezpečné pro vylodění žadatelů o azyl? A na IOM mám otázku. Vy jste zmínili, že dobrovolné navracení To je moje poslední otázka. Vy se zaměřujete především na humanitární evakuaci, ale co se děje s lidmi, kteří se tedy kvalifikují jako uprchlíci žadatelé o azyl? Pokud je nemůžete navrátit do Nigérie, Eritre a dalších zemí v tomto regionu, co se s nimi děje? Co pro ně můžete udělat? A také byste mohli použít ilustraci případu Asoven Toto, a říci konkrétně, kde tito lidé skončili. Děkuji. Um, takže já bych takže já bych mohl zoficializovat tyto otázky, když tak eh, teď, takže mm, abych eh, předat tedy kolegům. A určitě i mm, zde členové by rádi si vyslechli o ta odpovědi Barbara, nyní Spinelli, a potom Cornelia Ernst a paní Stevens, Barbara z Argentíny. Začínala Barbara Spinelli. A potom všichni, všichni. Right, go ahead. We've got time. Takže ono je těžké tedy teď si vzít slovo vzhledem k tomu, že ty otázky, které jsem chtěla zmínit, tak ty již byly položeny Violetou. Já jí za to děkuji, i za práci, kterou dělá. Já bych chtěla k tomu říci toto, že já bych chtěla apelovat na všechny zde zastoupené instituce, aby již opustili ten jazyk double speak, tedy a aby se podívali na ty tragédie, které se dějí na středozemním moři. A aby uznali především, že to, to je kolosální selhání Evropské unie, které zde zažíváme, včetně evropských a mezinárodních institucí, které selhávají také. A za, je, za prvé komise zde říká, že se snížil počet těch, kteří se dostali do Evropy, ale nehovoří o paralelním nárůstu mrtvých na moři. Za druhé, v Libii, tedy ta zóna Sáro, který hovořila Violeta. Takže podle Mezinárodní námořní organizace to je zóna, která nemůže fungovat, protože Eh, Libie nepodepsala ženevskou umluvu, nemá zelovou politiku, nemá zařízení a kapacity, aby mohla dělat search and rescue a vlastně nedělá search and rescue. Mm, já tedy se ptám, nebylo by vhodné pozastavit tady tuto zónu v Libii a evakuace. Slyšeli jsme, že se pomáhá lid, potřebným lidem. Zde to řekl i zástupce komise, ale to neplatí, to tak není. V odpovědi, kterou jsme slyšeli od doktora Grandyho, tak tam se píše, <clears throat> že UNHCR nemůže otevřít zatím vlastní evakuační centrum a že určitý počet repatriací bylo směrem do Nigeru. Ano, ale tyto repatriace fungují pouze, pokud Evropská unie bude respektovat závazky vyplývající z resettlement, z přesídlování osob, což tak není. Věznice. Zdá se mi, že to v podstatě se tady prezentuje, jako kdyby to bylo normální, tedy vůbec se nemluví o tom, zda je to nutné lidi uvězňovat, zda je to úměrné cíly. A tady bych skončila, protože si myslím, že i kolegové chtějí říci hodně věcí. A ještě poslední věc. Já jsem položila otázku, otázku za Marie-Christine Verža. Položila jsem otázku komisi, to byla otázka k ústnímu zodpovězení. Já bych chtěla mít odpověď komisi dnes, aby nám odpověděla. Ne, že to bude někdy takový příslip do budoucna. Již jsme obdrželi odpověď od Filipa Grandeho, ale tedy od UNHCR, ano, ale od komise vůbec nic. Děkuji. K tomu ještě se vrátíme k panu Vínovi. On se pokoušel, ale takže až na konec, prosím, pane Vino. Nyní Cornelia Ernst, prosím, Cornelia. Děkuji, děkuji také předřečnici, která mě mluvila z duše. Eh, dovolte jednu poznámku. Mě by zajímalo, zda někdy v průběhu dne u komise eh, nebo u zahraničního servisu, jestli mají takové chvíle, eh, kdy se stydí za to, co nám tady vyprávějí nebo chtěli nám vyprávět. Což eh, já nevím, prostě mně tam chybí lidská důstojnost, eh, aspoň tak, tak trošku kousek morálky by to chtělo, kromě tady těch keců, které nám tady vykládáte. Je to skutečně skutečně ostuda pro Evropskou unii vykládat takovéhle hlouposti. Prosím, eh, zkuste mě říci, jak to non-refulma, jak to chcete u těchto platform, u této koncepce vůbec uvést v život. Gerne wissen, äh, ist, ist Ihnen eigentlich bekannt und sicherlich ist Ihnen bekannt, wie die je vám známo, že vlastně ta libijská libijská pobřežní stráž, že to je vlastně jakási ozbrojená organizace severolibijské vlády, kterou nevíme, jakou má legitimitu Další věc, vy jste řekli, že kontrolovaná střediska a tak dále, eh, generální zatýkání, že to prostě nejde, je třeba dbát na konkrétní podmínky. Jak to chcete zajistit? Z čeho vycházíte? To bych skutečně ráda věděla. Eh, kromě toho, eh, že tedy se opravdu stydím za to, co nám tady vykládáte. Kolegové, tlumočení skončí v jednu hodinu, tak to abychom, takže máš pokus bude získat odpovědi do té doby. A, takže prosím, maximálně struční buďte. Paní Stevens jako další. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, já jenom chci vás odkázat na prezentaci právní služby. E, to stanovisko bylo na naši žádost a tam e, lidé by měli být vráceni do té poslední země, kde se nacházeli. Takže tady z toho právního stanoviska vyplývají zajímavé věci. To znamená, ti, kteří jsou e, zachráněni mimo teritoriální vody, tak musí být podle mezinárodního práva převezeni do e, tedy bezpečné, na bezpečné místo. To je velice široké ustanovení. Někdy to znamená do nějakých zařízeních ve třetích zemích. Víme, že se naši naše organizace tam provádí školení příslušníků místních orgánů. My musíme dbát na to, aby lidé tedy neumírali na mořích, ale co nevládní organizace a e, co e, převaděči? No, samozřejmě nemůžeme nikdy mít nulu v takovéto situaci, ale my jsme nechali hranice otevřené a i ty sociální dávky, které jim poskytujeme, to přece musí zastavit. Pokud máte migranty, kteří budou v, v, v, v zařízeních mimo EU a bude to financováno ze strany EU, no tak já si myslím, že tím budeme respektovat mezinárodní právo. Sofie, to je škoda. Paní, paní z Argentiny, to je škoda, že to stanovisko není veřejné, protože tam uvidíme, jaká je ta odlišná interpretace těchto institutů. A co mi tady chybí, je ten zásadní bod, a to je, kdyby v severní Africe existovala bezpečná místa, tak by bylo tam logické zcela je tam vyloďovat, to znamená skutečně, ale bezpečné, to znamená řádně fungující asilový systém. Takže Proti tomu by nebyl nikdo snad, ale nicméně můžete eh, to obrátit na hlavu, eh, to právní stanovisko a jak chcete a číst to ze předu dozadu a odzadu dopředu a zjistíte, že tam žádné bezpečné místo není. A eh, ať je to jejich území, ať je to na otevřeném moři a podobně. A co je problematické tedy? Tak se má ta loď pod panamskou vlajkou v Misrátě a kde eh, násilím byli vyloděni ti migranti. Má to být trend, když mm, eh, na, tedy to znamená, kdy eh, tedy lodi, komerční lodi se zbožím, tedy pod neevropskou vlajkou, tedy to budou tedy ty lidi přebírat a poté je vést, převážet do těchto lokalit a ta kdyby ta panamská loď, ta panamská loď údajně jim řekla, že jedou na Maltu nebo do Itálie a tam potom do Mizraty jeli, v podstatě tam vyložili zboží, auta a to je velice nebezpečný trend. Já nevím, zda to někdo vůbec promýšlel, ale když eh, hm, taková tedy loď hm, se zbožím to bude dělat, tak to bude další humanitární problém. A hm, služba pro vnější akci, já se omluvám, ale já myslím, že vůbec jste, vy neděláte rozdíl mezi obchodováním a pašeráctvím. Máte pašeráky, kteří obchodují s lidmi zároveň, ale měli bychom eh, to diferencovat. A pokud vy budete v podstatě říkat eh, obchodování s lidmi, když v podstatě jde o převaděčství, tak to asi si nebudeme rozumět. Zde klíčové jsou definice. A potom IOM. My jsme se s vámi sešli eh, in camera v září spolu s UNHCR a tehdy já jsem již vyjádřila obavy eh, v podstatě, pokud jde o ty plány vyleďování, eh, jak s tím přišla rada, vy byste to měli vysvětlit. Vy jste, já mám dopis od svého nizozemského ministra, který píše Senátu, kde neustále hovoří o práci, kterou dělají s UNHCR, s IOM E, proto, aby ten vyloďovací systém se stal realitou. Vy prý na tom participujete a já jsem měla pocit v září, že vy jste sami byli šokováni nad tím, jak vy v podstatě jste posloužili takto radě v, těch, v, v, v realizaci jejich snu vyloďovat takto uprchlíky. Takže Přece o to tady to nemůžeme dělat a já si myslím, že to ne, snad ani není způsob, jak IOM a UNHCR by měly fungovat. A poslední otázka na vás, pane předsedo. Je zde nějaký způsob, abychom to stanovisko právní služby eh, zveřejnili nějak? Protože já nechápu, proč by to nemohlo být veřejné, takové to stanovisko. Děkuji. Takže varování budeme pokračovat po jedné hodině anglicky pouze. Di Marcos, prosím. Ja, danke, Claude. Hier... Ähm, Děkuji, Claude. Já, mně se zdá, že je to e, s vým způsobem podání tímto výborem, jestli se nám tady překlád, předkládají eh, opravdu zprávy o situaci mnohých lidí, které jsou eh, velmi přikrášlené. Mám konkrétní otázky a to celkem tři. 20. listopadu na kontejnerově lodi Nevin se nacházeli uprchlíci eh, z libýského pobřeží a byli nuceni tuto loď opustit proti vlastní vůli. Eh, otázka na IMO Eh, IOM, neměli jste možnost být přímo na místě a eh, zabezpečit jejich bezpečnost a případně víte něco o jejich stavu. Za druhé, víme, že lidé eh, ve zadržovacích táborech v Libii umírají. Víme něco o tom, jaká jsou čísla, jaké jsou příčiny, kdo má k dispozici čísla údaje a kde bychom se k ním mohli dostat? Ano, to jsou eh, velice závažné body a mě eh, opravdu mrzí, že to musím takto časově omezovat. Cecil Pien. Děkuji, Claude. Mám tři otázky. Pokud se týče té informace, že bylo velkováno 34 eh, tisíc lidí a že to je podle vás pokrok, ale my víme, že kromě těch eh, evakuovaných z Libie je ještě dalších, dalších 600 tisíc lidí, kteří se nacházejí eh, v těch zadržovacích střediscích a mimo ně. Eh, poněvadž ona no, to je dost, dost velký rozdíl. Takže mnoho se toho nevykonalo. Pokud se týče kriminalizace solidarity, tak to ne, to nemůžeme postupovat. Eh, prostě tady se uvádějí eh, různé důvody, co se děje, a zajímalo mě, eh, jak se s tím nakládá. A pak jsou tady ještě další přestupky. Bohužel ta kriminalizace solidarity, já nevím, tady skutečně určitá korelace je mezi nevládními organizacemi a rizikem Eh, toho eh, přesunu. Ale mě by zajímalo, proč eh, to generalizujeme. To přece nemusíme. Prostě proč tomu dochází? A ještě pan Jurek a to bude poslední a potom bude, budou jste odpovídat. Děkuji vám. Ochrana hranic to je občanské právo to je, to je v podstatě v zákonech, to je eh, součást právního státu, to eh, nemůžeme ignorovat. Nicméně v tomto parlamentu, v tomto výboru eh, vnímáme neustálý tlak na demontáž hranic. Tady, ano, se hovoří o hodnotě člověka, ale de facto E, součástí toho je, že takovýto člověk je schopný respektovat práva jiných, práva společnosti a tak dále. Ta krize e, do značné míry je vyvolána deklaracemi politiků, evropských vlád a dalších, e, které povzbuzují k tomu, aby lidé se pouštěli do těch imigračních dobrodružství. A jestliže ten problém bude menší, tím více budeme moci pomoci těm skutečně potřebným. Takže já bych skutečně apeloval, eh, nepozbuzujte lidi k tomu, aby opouštěli domovy, aby se vydali na cestu nelegální imigrace. A já eh, skutečně prosím, abyste eh, uvažovali o tom, do jaké situace se tito lidé individuálně dostávají. Děkuji vám.